Uh, tak dámy a pánové, myslím, že v tuto chvíli jsme připraveni začít. Všichni řečníci už si pomalu také sedají. Dovolte tedy, abych vás přivítal na tomto slyšení jménem Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, kterému předsedám. Vítám vás na tomto fóru o jednotném trhu. Jedná se o novou záležitost, eh, o myšlenku, která je součástí aktu o jednotném trhu, o němž pan komisař Barnier eh, rovněž bude hovořit, eh, tedy doufejme, že dorazí zhruba o půl čtvrté právě na cestě vlakem do Bruselu. A zároveň jsme velice rádi, že tady máme i další hosty, pana Vincenta van Quickenborna, belgického federálního ministra, který má jednotný eh, či vnitřní trh eh, na starosti a již se zúčastnil řady našich předchozích eh, zasedání, takže jsme Vincenta velice rádi, že jste tady dnes s námi. A zároveň jsem velice rád, že tady pan Marcel Kroec, který je ministrem eh, z Polska a který eh, vystoupí na závěr. Zároveň bych rád řekl, že toto dnešní slyšení, jakýsi pilotní projekt pro ambicioznější fórum eh, o jednotném trhu, které se bude konat v říjnu příštího roku během polského předsednictví a bude zřejmě trvat trochu delší dobu a cílem bude zapojit účastníky z nejrůznějších oblastí, mm, z občanské společnosti, eh, ze strany eh, podniků, nejrůznější odborníky. Podobné doporučení eh, také zaznělo ve dvou zprávách, které zpracoval výbor IMCO a tímto vítám také místopředsedu výboru, pana Louis Grecha, který vypracoval jednu z těchto zpráv, konkrétně zprávu eh, o vytvoření jednotného trhu pro občany a spotřebitele. Tuto zprávu máte ve svých složkách a pak je tady eh, také zpráva profesora Maria Montyho, kterého velice srdečně vítám a který připravil novou strategii pro jednotný trh a také hovoří o tom, že je potřeba zapojit veřejnost do celého projektu jednotného trhu. A o tom bude také naše dnešní jednání. Velice rád bych vám chtěl také představit dva další důležité poslance našeho výboru, kteří se věnují eh, problematice jednotného trhu a zpracovali k tomu materiály, které máte ve svých eh, složkách. Je to z Polska paní Rozatun a eh, z Rumunska Kristian Busoj. Zastoupeny máme SND, EPP, e ALD e, a také socialistickou frakci, takže vidíte, že tady máme zástupce e, téměř celého politického spektra parlamentu a do naší práce byly aktivně zapojeni také kolegovi, kolegové z frakce zelených. To, tato myšlenka fóra o jednotném trhu vzešla ze zprávy či usnesení paní Rozatun, která se věnovala hodnocení jednotného trhu a v tomto usnesení se hovoří e, o zapojení veřejnosti, o mechanismu Solvit, o které máme takovou drobnou výstavu před tímto sálem. A po tomto úvodu bych postupně požádal své tři kolegy, aby moderovali tři části dnešního odpoledne. Ještě eh, drobné provozní poznámky. Nemáme dnes eh, příliš času vyhrazeno na dotazy poslanci parlamentu eh, budou mít možnost položit krátké dotazy vystupujícím řečníkům, ale chceme dát eh, i vám všem příležitost eh, předložit písemné dotazy, proto jsme vypracovali takovýto formulář, které tyto formuláře s jednou či dvěma otázkami budeme postupně sbírat a schromažďovat tady na řečnickém panelu. a poté se my nasnažíme na tyto dotazy odpovědět. Každopádně můžete zůstat v kontaktu s naším výborem na našich webových stránkách, si můžete předplatit eh, náš pravidelný mm, mm, biletin, můžete se stát takto eh, těmi, kdo sledují práce našeho výboru. A úplně na závěr tohoto úvodu bych chtěla říci, jak asi už všichni víte, Evropská komise předložila návrh na akt o jednotném trhu a komisař Barnier bude eh, hovořit o aspektech tohoto aktu. Je to návrh, který je po čtyři měsíce dán k dispozici ke komentářům, konzultacím a toto dnešní slyšení by mělo proces konzultace zahájit. Budeme projednávat tuto problematiku dnes odpoledne z nejrůznějších úhlů pohledu. Ve svých složkách máte také vademekum všech řečníků, nemá smysl to eh, probírat. Vidíte, že tady máme velice zajímavé řečníky s eh, rozsáhlými zkušenostmi. Už jsem mluvilo profesoru Mario Montim. V druhém zasedání vystoupí Olivier Chastel, který je belgickým státním tajemníkem pro evropské záležitosti a velice se zajímá o problematiku jednotného trhu, nebo Fabian Zulek, který je hlavním ekonomem eh, European Policy Center a věnuje se především digitálnímu jednotnému trhu a v té poslední části vystoupí Moni Goyens, eh, která je generální tajemnicí eh, kanceláře eh, evropských eh, organizací na ochranu spotřebitelů, která odvádí ohromný kus práce v oblasti ochrany spotřebitelů a zároveň vystoupí také pan Filip de Buc eh, z Business Europe. Takže to budou naši dnešní panelisté a postupně se k ním, k ním dostaneme, ale teď už dovolte, abych e, uvedl první vystoupení dnešního odpoledne. Ještě jednou tady velice srdečně vítám Vincenta van Quickenbona. Dodal bych ještě, že s belgickým předsednictvím se nám spolupracuje nesmírně dobře. Udělali jsme zásadní pokrok v celé řadě e, otázek a myslím, že to je díky jeho odhodlání a jeho iniciativě, že díky belgickému eh, předsednictví řadu věcí na jednotném trhu zlepšíme. Takže, pane ministře, předávám vám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Pane profesore Monty, jsem velice rád, že tady dnes s námi jste. Vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, já jsem velice rád, že se mohu zúčastnit eh, spuštění Fora pro jednotný trh. 9. listopad se eh, stává takovým symbolickým datem v evropských dějinách. Jak asi víte, tak 9. listopadu roku 1888 se narodil Jean Monnet eh, v Koněku a jeho politická vize Evropy, která sjednocuje eh, své občany, žije nadále. A ten týž den, tedy 9. listopadu, ale roku 1989, odvážní Evropané strhli berlínskou zeď. Jednotný trh eh, je eh, založen na tom, že se Evropané spojí a rozšíří se jejich eh, svobody. Aby jednotný trh fungoval, abychom ho dokázali prohloupit a rozšířit, tak bychom si tuto záležitost měli postavit jakožto morální závazek. Evropský komisař pro vnitřní trh Michel Barnier se eh, snaží ve své práci zachytit ducha Slovřána Moné, konkrétně materiál o novém eh, aktu o jednotném trhu. Tady Evropský parlament je mm, strážcem zájmu evropských eh, občanů a má tedy v rozhodování o aktu o jednotném trhu zásadní roli. Práce výboru IMCO a konkrétně doporučení zprávy pana Grecha má také zásadní dopad na všechny stávající návrhy. Připomněl bych ale Hemingwayu alegorii, kterou použil Altiero Spinelli. Asi všichni znáte tu Hemingwayovu povídku o starém rybáři, kterému se podařilo chytit největší rybu v životě, snaží se ji dovléci ke břehu, ale uh, postupně mu ji ujídají žraloci, takže když se stařec dostane ke břehům, tak mu z ní zbývá pouze, mu z ní zbývá pouze kostra. A tak doufám, že budete pokračovat ve své práci s tím stejným zápalem a doufám, že rovněž eh, zatlačíte na radu, aby se snažila dosáhnout eh, v oblasti jednotného trhu pokroku. Bylo by chybou myslet si, že už jsme jednotný trh eh, dokončili, vzhledem tomu, že máme největší integrovaný trh s 500 miliony spotřebiteli a 20 miliony podniků, ale eh, stále ještě potřebujeme strukturní, eh, strukturální reformy, které zlepší flexibilitu jednotného trhu. Zpráva o globální konkurenceschopnosti zpracovaná Světovým ekonomickým fórem kterou my jsme použili na neformální radě pro konkurenceschopnost, eh, hovoří o tom, že eh, velikost trhu, flexibilní trhy práce a inovace, to jsou hlavní oblasti, kde Evropa zaostává například ve srovnání s USA nebo Eh, obě vznikajícími trhy Ázie. A tak dovolte, abych se soustředil na tyto tři oblasti, kde potřebujeme prosadit reformy především. To znamená trh eh, se zbožím, se službami a vytvoření jednotného digitálního trhu. Jsou to tři oblasti, které řeší také akt o jednotném trhu. Tak nejprve ta první oblast tedy mm, eh, trh se zbožím. Je pravda, že většina překážek v této oblasti už od roku 1993 padla a schválení balíčku o zboží bylo dalším pozitivním krokem, eh, který mm, podnítil přeshraniční obchod. Ale navzdory tomuto zlepšení a integraci evropských trhů eh, zůstává pravdou, že lidé dávají přednost eh, domácím trhům. Většina evropských spotřebitelů nakupuje eh, ve svých státech. Eh, průměrný spotřebitel nakupuje 75 místních výrobků a taková preference je samozřejmě přirozená. Z kulturních a historických důvodů spotřebitelé jsou možná v některých státech náročnější než jinde, ale toto nemůže Eh, vysvětlit eh, celou záležitost. Já jsem minulý týden četl zajímavý článek o Carrefouru, o eh, největším evropském maloobchodě, který nemůže nakupovat svůj vlastní sír v Nizozemí prodává to na francouzském trhu a to z toho důvodu, že v Nizozemí používají formy na 15 kg síra a ve Francii na 40 kg. Takže vidíte, že regulační reforma je skutečně nezbytná. Kromě toho by měla Evropa přistoupit eh, ke kreativní mm, destrukci. Potřebujeme mladé inovátory, kteří přijdou s novým pohledem na, na věc. Potřebujeme eh, takové evropské mm, firmy, které využijí plně evropského eh, trhu. Existuje řada čísel, které dobře situaci ilustrují. Eh, když se vezmete 500 největších eh, kotovaných firm na světě, tak pouze tři z nich jsou evropské, založené po roce 1975 v porovnání s 26 ze Spojených států a 21 z nově vznikajících trhů. Nedávný výzkum Brigel Institutu také naznačuje, že velké evropské podniky snadno vydělávají v nedokonale konkurenceschopném evropském eh, trhu a tím si budují silnější pozice na globálním trhu. Mělo by být tedy z tohoto jasné, že spravedlivá politika konkurenceschopnosti zůstává klíčem pro úspěch aktu o jednotném trhu. Pokud jde o služby, tak eh, Těm musíme věnovat i nadále velkou pozornost, eh, zejména mm, síťové sektory jako telekomunikace a energetika eh, značně přispívají k výrobě ve všech ostatních eh, sektorech evropského hospodářství. A konkurence v této oblasti může být výhodou pro produktivitu podniků a obecně blaho spotřebitelů. Na no, naší neformální radě pro konkurenceschopnost eh, pan Harbr správně zdůraznil pokrok, eh, ke kterému došlo eh, vytvořením jednotných kontaktních míst pro podniky, které chtějí podnikat po celé Evropě. A my fungování, řádné fungování tohoto systému nadále monitorujeme. Nedostatek automatického a vzájemného uznávání profesních kvalifikací, to je další bolestný příklad který se uvádí také ve zprávě pana Monteho. Příklad toho, jak různé národní normy škodí dynamickému rozvoji služeb a tím nedokážeme zatím občanům plně poskytnout svobodu této části jednotného trhu. A teď pokud jde o digitální jednotný trh, tak i zde došlo k pokroku a v oblasti přípravy na digitální ekonomiku. Například směrnice o elektronickém obchodě je důležitým krokem ku předu. Navíc digitální program v rámci strategie EU 2020 byl vlastně tím prvním stěžejným programem, který byl schválen už v květnu. Ale ještě stále jak podniky, tak spotřebitelé nevyužívají plně potenciálu digitálního jednotného trhu. Každý spotřebitel by mohl lépe eh, využít eh, komunikační technologie a zlepšit eh, tak využívání kvalitu veřejných služeb. Lepší využívání komunikačních technologií ze strany eh, státních úřadů by pomohlo také snížit eh, zátěž pro rozpočty. Takže co je naším úkolem? Například také větší eh, harmonizace ochrany spotřebitelů nebo harmonizace pravidel v oblasti autorského práva, zjednodušení pravidel pro DPH, nařízení v oblasti elektronického odpadu či poštovních systémů. Musíme zajistit, že podniky i spotřebitelé eh, požívají větší ochrany před eh, nekalými postupy a zároveň je potřeba eh, zajistit, že máme účinné možnosti, jak hm, zasáhnout a zarazit neférové postupy. Takže, pane předsedo, Vážení poslanci, dámy a pánové, během veřejné konzultace Během toho následujícího čtyřměsíčního období budeme mít jedinečnou příležitost eh, spolupracovat ve prospěch evropských občanů. Opětovné nastartování jednotného trhu a posílení eh, svobody našich občanů jdou ruku v ruce. A dovolte mi uzavřít mé vystoupení eh, citátem Žana Moneta francouzsky. Když nějaká myšlenka Eh, koresponduje potřebám dané doby, tak eh, již nepatří eh, těm mužům či ženám, které ji vymysleli, protože je silnější než ti, kteří se mají o ní starat. Děkuji a přeji vám hodně úspěchu. Děkuji mnohokrát, pane ministře, za velmi obsáhlé vystoupení, které nám ukazuje, co je potřeba, abychom dělali a je velmi dobré vidět, jak ambiciozní jste. Pan profesor Monty má trochu spoždění, ale... Ne, pardon, pan, profes... pan komisař Barnier má trochu spoždění, naopak pan profesor Monty tady je, my jsme ale nechtěli zahájit druhou část zasedání, aniž bychom nejprve dali slovo člověku, který stojí za aktem o jednotném trhu. Eh, pan minister tedy zůstane ještě chvíli a souhlasí s tím, že by odpověděl na pár dotazů, takže to je pro europoslance. Pak, když máte nějaké otázky, tak prosím. Dovolíte, tak než se rozmyslíte, tak já mám otázku. Pane ministře, eh, co se děje s oblasti velmi klíčovou pro inovaci a pro jednotný trh, tedy s evropským patentem. Já vím, že se tomu velmi věnujete, ale rád bych slyšel přímo od vás, od člověka, který na tom pracuje, co se v této oblasti děje a jaká je šance na úspěšnou dohodu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jak jste říkal, jedním z klíčových předpokladů inovace je e, řešení patentových otázek. Jednotný evropský patent, ta myšlenka pochází už z roku 1949, kdy Henri Longchambon přišel s myšlenkou, že bychom v Evropě měli mít jednotný evropský patent. Pracujeme na návrhu Evropské komise posledních pár měsíců. Je to návrh, za nímž stál pan komisař Barnier, proběhlo formální i neformální zasedání rady k této otázce a dámy a pánové, dá se předpokládat, že zítra se tomu bude zásadně věnovat rada tady v Bruselu. Doufáme, že se nám podaří nalézt konsensus mezi všemi 27 členskými státy. Takže možná že už nás od cíle dělí pouze 24 hodin a během těchto 24 hodin budu pracovat na tom, abych přesvědčil kolegy, že je potřeba toto řešení přijmout. Podstatou belgického kompromisu je snažit se najít řešení, které bere v úvahu různé aspekty. Možná jste viděli, za předchozích pár měsíců, že i v ostatních sektorech, například v oblasti finanční regulace, jsme byli schopni najít důležitá řešení. Jsme ochotni je hledat a řada odborníků se domnívá, že jsme nikdy nebyli tak blízko kompromisu, jako jsme dnes. Na druhou stranu se ale nemůžeme jenom založit ruce za záda a čekat. Během těch 24 hodin nás čeká ještě trocha práce. Doufám, že během noci se nám podaří dopracovat ke kompromisu mezi 27 státy. Děkuji. Děkuji, že jste tady s námi ještě pár minut zůstal, než se vrátíte ke svému pracovnímu telefonu. Máme tady ještě pár poslanců a poslankyní, kteří chtějí položit otázku. Paní Karaca Bild byla první, pokud se nepletu, která se zabývá maloobchodními trhy. Máte slovo. Děkuji, Malcolme. Děkuji, pane ministře, za vaši podporu jednotného trhu, které si velmi vážíme. To tež platí pro akt o jednotném trhu. Mám praktickou otázku co belgické předsednictví chystá, jak chce apelovat na členské státy, či dokonce nutit k tomu, aby prováděli stávající právní úpravu v oblasti jednotného trhu. Protože vy jste uvedl konkrétní příklad, a já jsem za to vděčná, že je ještě předtím, než budeme vymýšlet něco nového, tak bychom měli provést to, co už máme. Hodnotící tabulka, směrnice o službách a směrnice o zboží. Děkuji. Děkuji za vaši otázku. Jak vidíte z programu, můj kolega Olivier Chastel, což je Evropa což je státní tajemník pro evropské záležitosti, vystoupí v jednom z těchto panelů a my jako belgičané jsme zvykli na to, že spolu, spolupracujeme a viděl jsem jeho projev. Takže vím, že nemusím se tolik k tomu teď vyjadřovat. Monitoring je velmi důležitou součástí celého tohoto procesu. Ale nechám Oliviera, aby se k tomu vyjádřil on, protože vím, že o tom hovořit bude a následně se můžete zeptat jeho. Pro tuto chvíli bych řekl následující. Občas rozdíl mezi podnikatelem a politikem je ten, že politik má nápady, které se těžko provádějí. Zatímco podnikatel velmi často přichází z nápady, které se naopak provádějí lehčeji. A myslím si, že během tohoto panelu se určitě tímto můžete dále za, zabývat a že to bude zajímavé. Děkuji. Paní Karaca Bild je jak politička, tak podnikatelka, takže myslím si, že je opravdu ideální osobou v této pozici. Dále chtěla vystoupit místo předsedkyně Verňo, která také pracuje velmi intenzivně, prosím. Ano, eh, to byla otázka na pana Barniera. No dobře, já využiji toho, že mám slovo. Pane, eh, pane ministře, dnes dopoledne eh, jsme měli to potěšení vyslechnout si pana Leterma, který ale hovořil dost pesimisticky o evropském patentu. Já vidím, že vy jste větší optimista, což mě uklidňuje trochu, poněvadž je to myšlenka, se kterou přišel pan komisař Barnier. A náš výbor a náš parlament mu v tomto chce pomáhat, poněvadž podniky, vědci, občané eh, eh, si přejí, aby konečně tento evropský patent, který již tak dlouho si přejeme, konečně se stal realitou. Můžete nám říci, Samozřejmě zde vím, že zde je taková výhrada v radě, která to všechno zablokovala, ale je to v zájmu celé Evropy a každé země, aby tento projekt uspěl. Děkuji za tuto otázku. No, poslechněte, já si myslím, že vaše úsilí, které vy jste vyvinuli zde ve výboru a vůbec v parlamentu, skutečně je obdivuhodné a já vám za to děkuji. Je pravdou, že Michel Barnier a já sám, my e, jsme e, se viděli častěji než manžele a věnovali jsme tomuto tématu velkou energii a velké přesvědčení, ale ve skutečnosti je třeba, aby došlo ke shodě na všech aspektech, k čemuž zatím nedošlo. V čem je velký problém s touto agendou? A to nalézt rovnováhu mezi tím, co já bych nazval dodržování kulturní rozličnosti, což nás posiluje v Evropě, ale zároveň naleznout systémy ochrany eh, inovací, vynálezů, což jsou systémy, které ale musí být schopny konkurovat s USA, s Japonskem a s jinými. A zde je právě eh, stejný problém. To znamená ehm, především pro malé střední podniky. Je to otázka ceny, ale na druhé straně také oni chtějí efektivní ochranu na eh, území 27 členských států. A to dnes E, stojí 25 tisíc euro přihlásit si jeden patent, pouze jeden patent. A takže nalézt tuto rovnováhu mezi náklady a e, e, respektem e, identity jednotlivých států. To je náš úkol a povinnost. Samozřejmě já e, zde e, na tomto e, fóru e, Eh, samozřejmě eh, asi by nebylo rozumné detailně to rozebírat, ale já a eh, Michel Barnier stále i dnes odpoledne, dnes večer za pomoci předsedy rady a předsedy komise a spolu tedy s Michelem Barnierem se budeme snažit navazovat kontakty na nejvyšších úrovních a budeme se snažit přesvědčit všechny, aby Eh, přijali kompromis. A eh, zdali jsem pesimista? Ne, určitě ne, ale mm, je to problém, který eh, řešíme více než 35 let. Doufejme tedy, že se někde objeví zítra večer ten zázrak. Um, uh, Děkuji. My také doufáme, že se tady bude psát, že se tady budou psát dějiny, pokud dosáhnete takovéto zhody. Vy jste ve svém projevu hovořil o důležitosti inovace, inovace v podnikové sféře. Podniky v této oblasti mají možná pocit, že zaostávají za ostatními regiony, kde mají možnost požádat o jednotný patent. V každém případě ale přejeme mnoho štěstí ve vaší práci přítomnost. Jsem velice rád, že v tuto chvíli už zde je pan komisař Barnier, kterému tímto i hned předáme slovo. Um, Takže teď předám předsednickou židli panu místopředsedovi Luimu Grekovi. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval panu komisaři Barnierovi a panu profesoru Montimu za to, že si našli čas s námi dnes hovořit o příležitostech a úskalích aktu o jednotném trhu. Když já jsem psal zprávu o provádění jednotného trhu pro spotřebitele, tak bylo jasné, že zde existuje jedno úzké místo a jeden velký problém. A to, jak dosáhnout rovnováhy mezi různými názory a třecími plochami a jak zapracovat různé ekonomické modely a očekávání jednotlivých zainteresovaných stran. Bylo také jasné, že bude velice těžké některé aktéry přesvědčit o tom, že je potřeba přistupovat k jednotnému trhu s novým politickým myšlením, chceme-li dosáhnout určité změny. Je to velký problém, neměli bychom to podceňovat. A neměli bychom zapomínat na to, že jak pan komisař Barnier, tak pan profesor Monty se ze všech sil snažili všechny tyto faktory uvést do rovnováhy. Jestli se to všechno povede nebo ne, bude záviset na nás na všech. Hospodářská a sociální podpora a podpora všech občanů bude pro úspěch tohoto evropského procesu nezbytná. A přesně z toho důvodu jsme dnes organizovali takovouto diskusi. Takže se do ní pustíme a dávám slovo panu komisaři Barnierovi, aby představil akt o jednotném trhu s tím, že potom budeme mít 15 minut na diskusi. Pane komisaři, máte slovo. Bonjour. Dobrý den. Děkuji Luisovi Grechovi za pozvání a Nejprve eh, se musím omluvit eh, za to spoždění vlak, kterým jsem jel, byl eh, hodinu zablokován na železnici a já i budu muset vás dříve opustit, abych šel na výjimečné mimořádné zasedání komise dnes odpoledne mm, pod vedením pana Barosa, takže předem děkuji za pochopení. Nicméně i přes ty podmínky jsem velice rád, že jsem mohl dorazit na eh, toto eh, velké fórum, které zorganizoval Evropský parlament eh, kde jste se sešli vy, odborníci, mm, vy zástupci odboru a dalších profesí a kruhů, abyste o tom diskutovali. Je to vlastně ale pouze první etapa, první milník této velké veřejné diskuse v Evropské unii a to si právě komise přála zorganizovat na téma eh, akt o jednotném trhu. Já se nebudu vracet k důvodům, proč jsme se sešli, abychom společně zde hovořili o Eh, tom, že chceme tedy eh, více tedy aktivovat občany a mm, podniky, podnikatele na tomto trhu a zde mm, eh, kolega Monty jasně to popsal a realisticky, tak jak je mu vlastní, jasně řekl, že došlo k určité únavě již na tomto vnitřním trhu a hovořil o určité nevoli, nepochopení a někdy i, mm, je to i taková revolta, eh, kterou vyjadřují naši občané. Nicméně my, politici, aspoň já se považuji za politika, tak my eh, nemůžeme být fatalisty, eh, to není na místě, ani nemůžeme pocitovat určitou nostalgii. Naopak, my musíme se snažit eh, přistupovat k tomuto odhodlaně s pevnou vůlí. A v tomto duchu jsme také pracovali s 12 spolupracovníky za vedení pana Barosa. Mm, byla to kolektivní práce a bylo to na základě doporučení Mario Montiho a my jsme se snažili navázat na eh, ty jeho návrhy a doporučení i doporučení Luise Grecha. Eh, mm, jehož zprávu jste většinově odsouhlasili zde v parlamentu. Tudíž eh, já, mm, kromě toho dokumentu, který jsem jsme připravili, to je takový první nástin, Eh, který jsme rozeslali ve 23 jazycích do všech národních parlamentů, všem odborovým eh, organizacím, profesním organizacím a krajům a podobně, tak jsme to rozeslali eh, tak abychom mohli nastartovat tu veřejnou diskuzi. Je to tedy akt o veřejném pardon, akt o jednotném trhu má tedy tři hlavní kapitoly. Ta první mm, samozřejmě ta reaguje na legitimní požadavky Evropanů a to je růst. Růst, který musí být větší, silnější, udržitelnější, ale i spravedlivější e, a e, musí e, jít ruku v ruce s rozvojem podniků. Takže růst, to je první osa, první kapitola a snažíme se zde o to, aby ten jednotný trh eh, skutečně se stal takovou platformou, aby všechno lépe fungovalo, abychom eh, podporovali veřejné, privátní, lokální, regionální, národní, evropské iniciativy, aby to lépe fungovalo. Ehm, my víme dobře, že zde, pokud ta platforma eh, vnitřního trhu bude fungovat lépe, tak v podstatě to, eh, můžeme, eh, to může zajistit 4% růstu navíc. Takže 2 až 4% růstu, to je to, co Evropané potřebují nyní. A my to uděláme tak, že tento vnitřní trh musí být v souladu s problematikou 21. století, tak jak jsme to i eh, definovali ve strategii Evropa 2020. My budeme prohlubovat trh služeb na základě eh, vzájemného vyhodnocení směrnice o službách a budeme se snažit i eh, Eh, pracovat na té mm, politice normalizace či standardizace. Také budeme i sledovat, eh, jaké jsou ty dysfunkce v distribuci. Budeme i odstraňovat překážky, které brání jednotné dopravě v Evropě. Chceme i zreformovat eh, zdanění energií, tak aby ty čisté zdroje měly lepší zacházení, aby jejich používání bylo tak bylo tak eh, eh, posilováno. Dále chceme i chránit tvorbu tvůrčího ducha. To jsme slyšeli před chvílí, když eh, předřečník takto reagoval. Jde tedy o jednotný patent. To byla jedna z mých priorit od nástupu do komise. A jak jste pochopili, teď jsme vlastně v poslední etapě toho velice náročného a citlivého vyjednávání. A já pořád ale mám naději, že se nám podaří eh, dokončit tento návrh a že eh, díky inteligentnímu přístupu belgického předsednictví se podaří dosáhnout jednomyslnosti na radě ministrů, ale ještě před námi čeká určitá cesta v příštích hodinách. Jednotný patent, eh, společná zpráva autorských práv, Eh, posílení boje proti piráctví a padělkům. Víme, že tyto padělky eh, ničí eh, naše pracovní místa. Více než 200 tisíc pracovních míst je takto likvidováno. Dále malé střední podniky, jak víme, ty představují 90 evropského hospodářství. Small Business Act eh, je významnou etapou, ale my chceme jít dále a tudíž navrhneme posílení Small Business Act a to především posílíme o princip Eh, eh, think Small First, tedy posílíme o tento princip, to znamená zaměříme se v první linii eh, na malé střední trhy, tak aby měli přístup ke kapitálům, vytvoříme takovou síť regionálních burz a vytvoříme zvláštní regulaci na tomto trhu. Potom chceme odlehčit i ty administrativní zátěže a poplatky, které vyplývají pro tyto podniky z důvodu účetních norem. Dále i hm, financování ekonomik. Eh, já jsem vždycky říkal, že eh, já eh, jako komisař odpovědný za regulaci a služby, tak já vždycky říkám, že především se musím snažit o to, aby ty finanční trhy sloužily reálné ekonomice a ne naopak, jak jsme to často zažili za posledních 15 let. A máme ještě jiný cíl a to je, aby eh, reálná ekonomika a evropský trh byly ve službách růstu a lidského pokroku a ne naopak. Tudíž budeme se snažit eh, usnadnit financování ekonomiky, budeme, mm, eh, budeme pos, podporovat dlouhodobé investice, inovace, jak eh, mm, ty project bonds, ty, ty tedy obligace pro financování infrastrukturních a jiných projektů. Potom budeme vytvářet evropský trh pro rizikový kapitál a i budeme se snažit renovovat ty vztahy mezi soukromým a veřejným sektorem a budeme posilovat eh, i reformovat ty veřejné zakázky, systém veřejných zakázek eh, a eh, i také i přijmeme určitou pragmatickou iniciativu v oblasti koncesí veřejných služeb. A e, pátá, e, naše, e, pátý směr je fiskální prostředí a regulace s tím spojené. To musí být více příznivě nakloněno podnikům, jak i vyplývá ze zprávy pana Montyho. My především budeme se snažit o společný základ pro daně z příjmu podniků a budeme i pracovat na té strategii DPH a výběru DPH také i budeme pracovat na propojení obchodních rejstříků, ano, na vzájemném uznávání eh, systému eh, elektronických podpisů, elektronické totožnosti. Vnitřní trh, o kterém hovoříme, má i externí dimenzi, která není nevýznamná a e, samozřejmě nás se týká, co se děje ve zbytku světa. Za pár hodin o tom budeme hovořit o příležitosti e, nového zasedání G20. Proto chceme posílit evropskou konkurenceschopnost a proto také musíme posílit naši vnější strategii a budeme vycházet z principu reciprocity a vzájemné výhodnosti budeme zdůrazňovat eh, přístup našich podniků na trhy třetích zemí a především věnujeme pozornost přístupu k veřejným zakázkám a také i mm, eh, navrhneme eh, to, aby eh, ta dohoda o veřejných zakázkách byla aplikována v každé členské zemi, aby každá členská země měla možnost zajistit tuto reciprocitu a také i budeme pracovat na přistoupení Číny k této mezinárodní dohodě o veřejných zakázkách i s intenzivními úsilí, pokud jde o spolupráci v oblasti regulace, budeme se snažit o ekvivalenci především e, v rámci G20. A druhá velká kapitola, dámy a pánové, tohoto aktu, o kterém se hovoříme dnes, je e, evropský občan. My chceme, aby občan byl v centru zájmu jednotného trhu. Příliš často Evropská unie byla eh, eh, eh, vnímána jako něco, co oklešťuje veřejné služby na úrovni národní či lokální. My chceme ukázat, že tomu tak není a že naopak my se snažíme o to přijetí nástrojů, které jsou pro rozvoj veřejných eh, služeb a veřejné infrastruktury v obecném zájmu v Evropě. Proto v roce 2011 chceme předložit takový balíček, který se týká veřejných služeb. To je závazek, který na sebe vzal pan předseda Barosa, Baroso i před vámi. A my tedy přijmeme toto sdělení. Bude to takový tedy eh, balíček nástrojů pro eh, veřejnou zprávu, pro to, jak i zajistit takové hodnocení veřejných služeb eh, ze strany uživatelů a tak i mm, si myslíme, že budeme reagovat na potřeby a přání Evropanů. Můj kolega Almunia i zhodnotí mm, pravidla státních pomocí, to je ten balíček Monty Cres, nebo se tomu tak někdy říká balíček Altmark. Kromě tedy těch služeb ve veřejném zájmu také i předložíme návrhy pro infrastrukturní sítě, což de facto jsou evropské veřejné služby. Také půjde o to i zrevidovat eh, Eh, eh, rozvoj našich dopravních sítí a globální balíček pro jejich financování. Je třeba dát prioritu energetické infrastruktuře a to do roku 2020. Je, to, bude, to bude naše priorita s tím, že musíme eh, do toho zakomponovat především obnovitelné energie. A druhý bod v té druhé kapitole, to se týká solidarity. Veřejné mínění, jak jsem řekl, jednotný trh často se prezentuje jako něco, co oklešťuje základní sociální práva. A je jasná, Lisabonská smlouva to stanovuje jasně a navíc ještě teď Charta základních práv to stanovuje jasně. Jednotný trh není překážkou pro eh, stávku, pro právo na stávku a je třeba tedy to sladit všechno, sladit tedy ty hospodářské svobody, sociální svobody a de facto ta horizontální sociální klauzule zakotvená v Lisabonské smlouvě Eh, se nyní odráží i v těch různých našich aktivitách, které navrhujeme a tím i reagujeme na vaše požadavky. My navrhujeme, abychom systematicky vyhodnocovali vždycky sociální dopady veškerých legislativních návrhů. Je třeba i zlepšit aplikaci směrnice o vysílání pracovníků, je třeba posílit spolupráci mezi inspektoráty práce a efektivněji bojovat proti obcházení pravidel. A je třeba i umět lépe anticipovat průmyslové restrukturalizace prostřednictvím skutečného sociálního dialogu. Za třetí, pořád ještě v rámci té druhé kapitoly, ehm, je třeba, aby každý ehm, během svého života mohl profitovat z jednotného trhu a my zde budeme navrhovat různé aktivity pro lepší přístup k zaměstnanosti a ke vzdělávání. Změníme režim uznávání kvalifikací, vytvoříme takovou tu evropskou kartu kvalifikací a dovedností, tak abychom měli společné definice kvalifikací a dovedností. A čtvrtá série opatření, já jsem hovořil o konkurenceschopnosti eh, již od, na začátku expoze, ale také jde o to, a to si přeji, mít i e, nové prostředky pro posilování e, té e, sociální tržní ekonomiky. Mm, my tedy samozřejmě musíme toto všechno činit v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Je třeba i aby ty podniky, které se chovají společensky, aby se zviditelnili. Můžeme vytvořit takovou značku pro ně, takový systém certifikace, že se chovají sociálně a měli by mít lepší přístup k financování, měli by mít přístup na specifické finanční trhy. Třeba eh, mohli bychom vytvořit takový solidární investiční fond a také i budeme pracovat na statutu Evropské nadace, Evropského družstva a e, e, kampeliček, tedy družstev podobného typu a budeme podporovat ty podniky, které se budou chovat sociálně zodpovědně. A poslední balíček opatření. E, chceme, aby jednotný trh byl přístupnější a aby je, jej mohli používat, využívat všichni spotřebitelé. To znamená, aby byli lépe informováni o ochraně spotřebitele, třeba o finančních službách. Budeme mít i směrnici o přístupu k základním bankovním službám a hypotečním úvěrům. A potom budeme rušit fiskální, obč- fiskální překážky, což je problém pro občany, a budeme posilovat i práva cestujících ve všech eh, eh, způsobech dopravy. Takže já ještě teď stručně závěrem, hovořil jsem dost dlouho, chci říci, jakým způsobem chceme pracovat, aby se podařil tento akční plán. E, to je tedy třetí část Single Market Act, kde se zdůrazňuje partnerství a dialog. Určitě i vy e, v tom druhém panelu budete hovořit o této metodě, takže velice telegraficky řeknu ty hlavní linie, které podle mě jsou prioritní. Za prvé, eh, inteligentní regulace, což znamená, že eh, eh, že tedy se do toho zapojí všechny expertní skupiny, komise, všichni experti budou pracovat na regulaci a dohledu dále. Za druhé, Eh, dobrá aplikace a transpozice evropských pravidel, což znamená vytvořit partnerství a posilovat dialog s členskými státy a mezi členskými státy. Je, naším cílem je všude posilovat eh, systém Solvit, který funguje dobře. A třetí priorita je eh, rozvoj způsobů, jak informovat. To jsou tedy ta jednotná informační místa a potom i pracujeme na věcech, jako jsou kolektivní žaloby. Eh, tedy způsoby nápravy. Dále i partnerství s ostatními institucemi, což eh, bude znamenat eh, pravidelné vytvoření, vytváření tzv. top 20 a mm, tak a potom i vytvoříme každoroční fórum jednotného trhu spolu s Evropským parlamentem a dalšími institucemi, tak abychom pravidelně vyhodnocovali a aktualizovali to, jaké jsou překážky a jaký byl e, učiněn pokrok na, v budování jednotného trhu. Pane předsedo, já přičítám velký význam dialogu a vy dnes vlastně jste toho důkazem tady na tom velkém schromáždění. Single Market Act není obvyklým dokumentem, je to akční plán, který jsme vypracovali kolektivně s 12 kolegy, který dnes obsahuje 50 návrhů, které podle nás jsou všechny nutné, ale některé jsou nutnější než jiné. Eh, diskuze ukáže, které jsou ty nutnější. Možná i padnou jiné myšlenky a eh, mm, třeba přijdeme na to, že některé ty myšlenky je třeba objasnit nebo že jich je příliš mnoho, ale my chceme otevřít tu evropskou veřejnou debatu na základě našich 50 návrhů a je to výraz naše, naší odhodlanosti a vůle a e, spolu s kolegy budeme pečlivě sledovat tuto veřejnou diskuzi a to upřímně budeme sledovat. To není formalita, to není umělá formální diskuze. Ne, my e, navrhujeme, aby ten Definitivní eh, seznam našich závazků eh, byl tedy mm, vyhotoven tak, že to budou závazky, mm, které budou platit a budou se realizovat eh, v roce 2011-2012, tak aby výročí jednotného trhu, tedy 20 let po té, co Eh, Jacques Delors a další se k němu zavázali, tak aby to výročí nebylo poznamenáno nějakou nostalgií či melancholí, ale naopak, eh, aby bylo poznamenáno dynamikou, dobrou vůlí a to je to, co od nás očekávají Evropané teď v dobách eh, velkého, velkých nejistot a neklidů, kdy ještě krize neskončila a je třeba z toho vyvodit ponaučení a to nejenom se chovat nějak defenzivně, regulačně defenzivně, Eh, pouze reagovat ex post, ne, ale je třeba eh, se chovat proaktivně a to je právě duch tohoto aktu o jednotném trhu. Eh, jehož obsah jsem velice rád vám zde sdělil, i když rychle. A pokud jde o mě samotného, dámy a pánové, pane předsedo, já zcela mm, musím deklarovat, že vždy jsem ochoten eh, se zúčastňovat této reálné veřejné evropské eh, debaty o jednotném trhu ve prospěch občanů a podniků. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane komisaři, a nyní žádám všechny, kteří chtějí položit otázky, aby se omezili na maximálně minutu. Poprosím nejprve pana Švába, aby si vzal slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedom, velmi stručně. Především děkuji mnohokrát panu Barniemu a za jeho vystoupení. Jsem velmi rád, že hovoří o konkurenceschopném evropském sociálním trhu. Myslím si, že lépe by ten dokument se ani nedal nazvat. Je potřeba, abychom v Evropě zachovali svůj sociální systém, ale zároveň konkurenceschopnost. Je to První fórum, na kterém takto zasedáme spolu s komisí a je potřeba zajistit, aby se jednotný trh ubíral správným směrem. Evropská komise pod vaším vedením učinila velmi dobrý první krok a ukázala tím, že jednotný trh bude moci fungovat pouze tehdy, když bude dostatečně sesíťován. V některých oblastech si ale myslíme, že tento první krok stačit nebude. Za další, myslím si, že je velmi pozitivní, že komise se chystá ve všechny zainteresované strany zapojit do této diskuse ještě předtím, než Evropský parlament eh, ještě než bude přijat eh, akt o jednotném trhu. Evropský parlament se bude tohoto procesu účastnit, včetně našeho výboru, a myslím, že na jeho konci budeme schopni dojít k závěru, že to bude představovat pokrok pro celou tuto oblast. Dobrá, děkuji. Nejprve položíme všech pět otázek a potom dáme slovo panu komisaři. Paní Verňo Jana, seznamu jako druhá. Okay. Zjevně ne. My jsme se dohodli, že nejprve vystoupí koordinátoři, omlouvám se za to Bernadette, určitě vystoupí velmi kvalitně. Já za sebe děkuji panu komisaři Barnie za velmi dobře odvedenou práci. Děkuji také za to, že už jste v podstatě zapracoval do svého vystoupení to, co říkal pan Monty i to, co říkal pan Grech, především co se týče holistického přístupu k této problematice. To si myslím, že je velmi dobře. Na druhou stranu, na rozdíl od kolegů z EPP, já se nedomnívám, že bychom se dopracovali k dobré rovnováze mezi zájmy podniků a zájmy občanů. My máme pocit, naše politická skupina má pocit, že se to nepovedlo. Nemáme dostatek času, takže bych se pouze omezila na tři hlavní body. Za prvé, naše politická skupina vždy říkala, a neustále opakuje, že bude potřeba tady zavádět takzvanou sociální klauzuli, že to bude nezbytné pro evropskou politiku, že sociální element je důležitou součástí naší politické práce. A V tuto chvíli jsme se omezili pouze na hodnocení sociálního dopadu, to je sice důležité, ale nestačí to. Potom nám chybí ještě jedna další věc, která vede k určité nejasnosti. Evropská komise provedla řadu analýz, proběhla řada zpráv a vy v podstatě jenom říkáte, že bychom měli provádět další zprávy. A já si myslím, že je potřeba se konkrétně začít zabývat otázkou kolektivní žalob konečně. Služby ve veřejném zájmu, to je také věc, která je pro nás velice důležitá. Vy jste hovořil o jednotlivých akcích, které by v této oblasti měly proběhnout, ale já mám pocit, že zatím nemáme dobře tyto služby definovány že je potřeba tyto služby ve veřejném zájmu nějakým rámcovým způsobem chránit. Takže prosíme vás, pane komisaři, protože víme, že chcete v této oblasti eh, postoupit dopředu, abyste se na nás obrátil a spolupracoval s námi na příslušném řešení. Děkuji, paní Turine, nyní. We, pass it on to the coordinators. Ne, nejprve koordinátoři, prosím. Ah, okay. Mr. Kreuzmann. Mr. Kreuzmann. So... Pan Kreuzmann tedy. Vorsitzender. Herr Kommissar, es werden in dem Dossier 50... Pane komisaři, pokud jde o těch 50 eh, eh, návrhů k jednotnému trhu, tak řada z nich je velmi konkrétních a toho si cením. Několik návrhů lze vyvodit eh, z textu, ale co chci říci je, potřebujeme skutečně co možná nejkonkrétnější návrhy. Pokud jde o digitální trh, tak profesor Monty hovořil o těch problémech v této oblasti, já s ním souhlasím. Potřebujeme nějaký ná rámec, který nabídne kvalitní, zajímavý obsah a služby pro Evropu online, což eh, zatím není skutečností. Další nedostatek je, že často narážíme na nelegální obsah. Chybí eh, transparentní, jednoduchý rámec pro digitální obsah. A je to na nás a myslím, že to dlužíme umělcům a spotřebitelům. Nebudeme brát bráni vážně, pokud se nám nepodaří dosáhnout v této oblasti pokroku, takže eh, přeji si, aby návrhy v této oblasti byly dostatečně ambiciozní a aby stavili na těch eh, stávajících 50 návrzích. V řadě z nich eh, vás Evropský parlament podporuje, jsou to návrhy velice kvalitní a pomohou nám posunout jednotný trh ku předu. Děkuji. Děkuji, paní Rule. Já se omezím na dva body. Tak eh, za prvé, v řadě věcí souhlasím s paní Gebhardt. Tak například pokud jde o mm, kolektivní očkodnění. Tam musíme situaci zlepšit. Za druhé, správně říkáte, že musíme udělat více, pokud jde o oblast zdanění, například zelené energie, ale celkově vaše návrhy by mohly být vyváženější, pokud jde o udržitelný růst a problémy, kterým čelíme v oblasti klimatických změn. O tom se tam dostatečně nehovoří a věnovat bychom se tomu měli více. Vzhledem k tomu, že 3 až 4% růst by byl hezký, kdyby to byl růst eh, udržitelný. Ale nesmí to být růst, eh, který nám zhoršuje klimatické změny, takže tomu se musí věnovat diskuze i nadále pak se musíme soustředit na transparentnost. Vy hovoříte o založení expertních skupin, jakožto parlament jsme velice rádi, pokud budeme lépe informováni o expertních skupinách, které působí na komisi, pokud budeme mít dostatek informací o složení těchto odborných skupin a tak dále. Další věc, která je pro mě důležitá, jsou mm, kritické diskuze, které teď eh, probíhají eh, o některých eh, projektech, ehm, které mají zapojit eh, veřejnost. Já si myslím, že veřejnost vůbec musíme lépe, více zapojit, lépe ji naslouchat eh, a reagovat na jejich kritiku. Potom bychom měli více vytěžit z takovýchto slyšení Víme, že například bylo eh, slyšení ke koncesím, ještě neskončila komise pak už oznámila, eh, že se chopí iniciativy v této oblasti a řada lidí se říkala, proč eh, se máme tedy vůbec podílet na nějakých slyšeních, když komise už předtím dávno ví, co chce udělat a nebude brát v potaz návrhy, které na slyšení zaznějí. Takže i tady žádám větší transparentnost vůči eh, vnějšímu světu, aby bylo jasné, kdo co předkládá, kdy a tak podobně. V těchto oblastech, eh, o kterých jsem hovořila, myslím, že dlužíme eh, občanům větší průhlednost. Děkuji, paní Rule. A pan Grandevelides nyní. Děkuji. Pane komisaře, pokud jde o služby obecného zájmu, o kterých už tady někteří kolegové hovořili, vy jste mluvil o tom, že komise si přeje změnit eh, své fungování nebo rámec eh, fungování. Mohl byste to konkretizovat? Co bude komise měnit? Eh, bude měnit povahu těchto služeb? Já totiž mám obavy takové, že bychom mohli takto přejít eh, ke všem eh, službám, konkrétním službám, nejenom té obecné povahy. Děkuji a nyní poprosím pana komisaře Barně, aby reagoval. Pane předsedo, ano, samozřejmě zareaguji na dotazy, za které eh, děkuji, zde dotazy koordinátorů a Omlouvám se předem, že poté budu muset odejít, ale určitě tady budu mít eh, ti, kteří mi sdělí, co se tady řeklo v sále a určitě vezmu na vědomí vše, všechny i konstruktivní kritiky, ale budu muset eh, na komis, spěchat na kolegium komise dnes odpoledne. Eh, asi jste dobře pochopili, že chceme oživit vnitřní trh eh, v linii sociálně tržní ekonomiky. Zde jsou důležitá tři slova. Je třeba, abychom byli ale na výsost konkurenceschopní. Ale pro mě jsou důležitá všechna slova. Ekonomika, sociální oblast, trh. Eh, žádné z těchto slov nemá prioritu, nemá přednost před tím dalším. A je třeba eh, Mm, právě e, pro to oživení e, nalézt konkurenceschopnost a já jsem přesvědčen, je třeba, aby to byl evropský růst, evropská konkurenceschopnost, kde je potřeba každý občan, každý podnik, e, každá obec. Není možné být konkurenceschopný bez lidí a bez eh, těch eh, eh, mnohačetných podniků, malých středních podniků v Evropě. A já mm, vím, jaké, co zneklidňuje tedy hm, vaše frakce a pan Dali, paní Redingová a hm, pan Almunia pracují tedy na Eh, mm, v tomto všem i vím, eh, vím eh, ta sociální klauzule, jak vám leží na srdci a zde já musím říci, že i my jsme velice dopodrobná toto téma prodebatovali a <clears throat> ten text, který jsme nakonec předložili, ten je vyvážený a jsou tam zohledněny různé názory a včetně toho, že to dává záruku přístupu k kvalitním veřejným službám ve veřejném zájmu a my právě jsme zahájili tuto debatu, abychom zjistili, co leží na srdci lidem a eh, mm, co eh, mm, veřejnost vidí kriticky a samozřejmě komise to zohlední. Také souhlasím s panem Kuricmanem, já jsem o tom nemohl hovořit, nemohl jsem hovořit o všech problémech, problémech, ale zjistíte, že eh, mm, eh, tento akt eh, se snaží i prohloubení digitálního trhu. I jde o to chránit autorská práva a tvorbu jako takovou. To je to, co mi leží na srdci, protože i tvůrci tedy musí si přijít na své i v době internetu je třeba chránit jejich díla a elektronický obchod ale představuje pouze 2% obchodu, takže je třeba pracovat ale i tak na tom digitálním trhu, na elektronickém podpisu. Zde ještě nás čeká velký pokrok, aby skutečně se i dokončil tento digitální trh. Paní Rilé. E, e, nesmí zde být nedorozumění, pokud jde o Single Market Act. My e, neříkáme, že to eh, obsahuje všechny strategie a podobně. Ne, jednotný trh to je základ, to je platforma evropské ekonomiky, to je základ, to jsou ty základy. A mm, zde na tomto základě musíme budovat naše strategie. A paní Rile, možná, že někde třeba mm, bude mezi námi neschoda, ale eh, ten nový růst, který před námi je, ten musí být odlišný. My nemůžeme dospět ke stejnému, eh, k tomu, co jsme měli před krizí. Ne. Já nikdy jsem nevěřil v samoregulaci trhu, to ne. My tedy musíme jasně stanovit, eh, jak to regulovat a kdo je za co zodpovědný. A ten růst ale teď musí být jiný, musí být spravedlivější, ale i kvalitnější a musí vzít do úvahy eh, jasný fakt. To znamená, přírodní zdroje nejsou nevyčerpatelné a nejsou zadarmo. A dnešní spotřeba nemůže jít na úkor budoucích generací. V tom Single Market Act asi nenaleznete všechny po politiky a všechny strategie, které se týkají udržitelného rozvoje, ale určitě některé z nich tam reflektovány jsou. Pokud jde o koncese, já znám eh, eh, vaše stanovisko, i stanovisko tedy jiných frakcí. Ano, já myslím, že je správné, že se snažíme přijmout legislativní návrh, ale ještě není na stole. Já čekám, jaký bude výsledek připomínkového řízení, tak abychom mohli vypracovat návrh, který bude eh, pragmatický, proporcionální, vyvážený a je třeba, abychom stanovovali i pravidla pro ty velké koncese na veřejné služby, protože zatím nemáme žádný pevný pravní rámec v Evropě. A já tedy ale nechci, aby ten návrh nějak i e, šel na úkor těch malých koncesí či obcí. E, pan Trafalides e, a další hovořili o službách veřejného zájmu také. Ano, vy v tomto dokumentu, mm, který vzešel z hluboké diskuze v kolegiu, tak máte takový obecný rámec, o který nám jde, samozřejmě s tím, že respektujeme výlučné kompetence komise eh, v oblasti eh, státních pomocí, ale jsme připraveni k diskuzi a tady to je pouze rámec a je to na vás, abyste nám řekli tady v parlamentu, ale i v národních parlamentech a e, aby i další tedy subjekty hospodářského života nám řekli, eh, kam jít, jak daleko až jít. A já i sám jsem se eh, zavázal jakožto komisař pro vnitřní trh, nedělat nic, co by penalizovalo přístup občanů, především těch nejslabších či nejvíce izolovaných. Nechci nikterak eh, narušit jejich přístup ke kvalitním službám veřejného zájmu, to je můj závazek. Takže to je vše, co jsem chtěl říci, s vaším dovolením vás opustím. A jak i doporučil Mario Monti, jak i doporučil Luis Grech, eh, tak tento mm, akt je takovým globálním přístupem a e, e, snažíme se zde e, i vyřešit ty určité obavy a strach, který často je živnou půdou pro protekcionismus či populismus a první obětí toho by byl vnitřní trh. A my chceme bojovat proti těm, tomu pokušení eh, populismu a protekcionismu, tak proto potřebujeme konkrétní návrhy. Proto tam je těch 50 nových liní orientací, eh, to je návrh pouze a my eh, chceme tedy k ním přistupovat pragmaticky, postupně, progresivně, Eh, závazky na sebe přijmeme, až si vyslechneme všechny dotčené strany, bude to v únoru příštího roku, i se k tomu eh, tedy mm, vyjádří další mm, parlament, parlamenty, rada ministrů a další, kteří se vyjádří eh, k těmto doporučením. A já samozřejmě velice rád spolu s vámi budu pokračovat v tomto dialogu. Děkuji. No Bohužel už nemáme čas na další eh, dotazy. Další prostor bude po vystoupení pana profesora Monteho. Děkujeme vám, pane komisaři. Now I request professor... A teď už bych požádal pana profesora Monteho, eh, který se velice angažuje v oblasti eh, jednotného eh, trhu, aby pohovořil o opětovném nastartování jednotného trhu. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velice potěšen, že se mohu zúčastnit tohoto fora o jednotném trhu a s potěšením jsem si vyslechl slova eh, pana předsedy Harbora, pana ministra Kickenborna a pana komisaře Barnie, eh, kteří hovořili o jednot, jednot, aktu o jednotném trhu. Dámy a pánové, pane předsedo, vaše zpráva byla takovou hybnou eh, silou eh, za vším tím eh, entuziasmem, který vedl k opětovnému nastartování jednotného trhu. A já se domnívám, že je velice vhodné, abych tento klíčový pilíř budování Evropy Eh, tady prezentovali jakožto vynikající příklad spolupráce Evropské rady, komise a parlamentu a rovněž dalších zainteresovaných subjektů, které jsou tady dnes zastoupeny. Chtěl bych poděkovat panu Barnierovi za akt o jednotném trhu. Jsme velice rádi, že máme člověka takto zkušeného, který eh, má takový zájem o eh, realizaci toho evropského ducha v praxi. Já naprosto souhlasím s přístupem, který používá celkově komise a konkrétně pan komisař Barnier eh, ve své zprávě pro předsedu eh, Barroza jsem věnoval jednu kapitolu jednotnému trhu pro velmi konkurenceschopnou tržní ekonomiku, takže pane Švábe a další kolegové vidíte, že to měřítko pro všechny tyto důležité iniciativy se nachází už v Lisabonské smlouvě. Také eh, se domnívám, že pan komisař Barně ve svém aktu o jednotném trhu eh, ušel veliký kus cesty ve snaze Eh, realizovat něco, co jsme si před rokem ještě neuvědomovali jako věc eh, velice potřebnou. To znamená vzít v potaz obavy občanů a um, obavy sociální povahy, eh, jakožto důležitý prvek, který by jinak mohl zablokovat další rozvoj jednotného trhu, anebo dokonce by nás mohl jak si vrátit o krok zpět k ekonomickému nacionalismu. Dovolte několik postřehů, eh, které doufejme přispějí k dalšímu rozvoji a posílení této diskuze. Chtěl bych říci, že mě eh, dosti překvapilo, eh, že proběhne čtyřměsíční veřejná diskuze a překvapilo mě to proto, Eh, že si myslím, že pokud chceme odblokovat jednotný trh, eh, tak musíme postupovat eh, velice rychle. Věc velice spěchá, když vezmeme v potaz celý ten zdlouhavý proces rozhodování a když vezmeme v potaz také související ekonomickou krizi. Takže jsem si myslel, že akt o jednotném trhu by mohl být eh, začleněn do procesu rozhodování mnohem rychleji. A jménem předsedy eh, Barosa jsem sám vedl šestiměsíční konzultace s Evropským parlamentem, s radou a rovněž s vládami členských států a s dalšími subjekty. A vy, jakožto poslanci Evropského parlamentu, víte, že ta jednání probíhala a že probíhala s každou politickou skupinou tady v parlamentu, eh, s každým příslušným parlamentním výborem, samozřejmě včetně výboru IMCO. A zároveň eh, DG eh, trh zorganizovala ten obvyklý panel všech zainteresovaných subjektů. Kromě toho budou probíhat konzultace k jednotlivým legislativním návrhům a pak budou eh, na návrh pana Grecha probírat, probíhat periodicky eh, fóra o jednotném hm, trhu, takže eh, jsem se nebo úplně jistá, to čtyřměsíční období konzultace je skutečně nezbytné. Jednotný trh netrpí ani tolik nedostatkem konzultací, podle mého názoru, ale spíše nedostatkem politické schody na úrovni členských států. A proto se ve své zprávě soustředím především na to, eh, zda tady je politická vůle a o co se může opřít. Já si myslím, že tato politická vůle nebo energie nevzejde z pouhých dalších kol konzultací už několik let totiž víme, co je potřeba udělat. Konzultace jsou samozřejmě dobré a pomáhají, ale my musíme dospět nějakému průlomu eh, a přesvědčit členské státy, aby k některým věcem přistoupili úplně z jiného úhlu a své názory zblížili. A proto a moje zpráva pro předsedu Baroza se pokusila nastínit eh, takové možnosti, dohody, které by nabízely kompromis i pro ty členské státy, které jsou liberálně orientované, i pro ty členské státy, které mají hospodářství orientované sociálně. A proto je zásadní, zásadní aby se jednotný trh stal předmětem intenzivní politické diskuze. A pan Grech stejně jako, jako další poslanci eh, parlamentu. Všichni společně si jsme vědomi toho, že problém jednotného trhu není jenom v tom, že to je obtížná záležitost, ale také eh, v tom, že eh, se tomu této věci nedostávalo takové politické pozornosti. A bohužel se ani toto Ehm, nezměnilo ani po prezentaci aktu o jednotném trhu. Je mi to velice líto. Já jsem totiž osobně doufal, že eh, se záležitost začne probírat v médiích, jakmile ehm, komise k této velice odvážné iniciativě přikročí. Bohužel se tomu tak nestalo. Ani mm, například ty drobné Ehm, drobné eh, rozhodnutí o hečových fondech, něco, co je méně důležité pro budování Evropy, eh, dostává mnohem větší, požívá mnohem větší pozornosti než eh, takovýto problém, jako je jednotný trh. A tak si myslím, že se musíme této věci postavit společně. Navrhl jsem, aby předseda Evropské komise hm, sám a osobně poukázal na to, že nový jednotný trh a jeho politika je naprosto zásadní záležitostí, což eh, eh, vlastně bude znamenat, že odpovědnost eh, s ním bude posléze sdílet i předseda Evropské rady. Když vezmeme v potaz, co předložila Evropská komise na zasedání 27. října, tak vidíte, že to je důležitý dokument eh, aktuálnotném trhu komisaře Barniera a pak eh, tři další záležitosti související s touto mm, logikou mm, celkové strategie pro jednotný trh. V širokém slova smyslu jsou to zprávy o občanství eh, místo předsedkyně Redingové a sdělení komisaře de Kuchta o otevřeném eh, trhu a průmyslová politika pana Tajányho. A není škoda, že došlo k takovému mm, roztříštění hned na počátku a že mm, takový holistický přístup eh, se nám vytratil. A tak dovolte teď, eh, abych se krátce vyjádřil k tomu, jak mm, v zájmu této velice důležité iniciativy komisaře eh, Barniera a v zájmu vaše, vaší práce mm, bychom měli strávit těch eh, několik následujících měsíců. Měli bychom se eh, zaměřit na dvě úrovně. Na veřejnou diskuzi, která by velice pomohla celé věci, ale na druhou stranu to nebude mít průlomový význam, pro řešení těch problematických míst a zároveň musíme využít, těch čtyř měsíců proto, abychom posílili posílili schopnost dosáhnout politického kompromisu. A už jsme viděli pana ministra za belgické předsednictví, že se této problematice velice aktivně a inovativně eh, věnuje a že zítra očekáváme na další eh, důležitý výsledek. Eh, v souvislosti s tím důležitým dokumentem pana Barněho o tom, jak představit jednotný trh spotřebitelům přístupnějším způsobem. Je tady ještě jeden další aspekt, který bychom měli zdůraznit více a to je eh, aspekt koordinace daňové. A toto se předkládá a v tom slova smyslu, že to zjednoduší život firmám, které působí na jednotném trhu, což je samozřejmě důležité, ale jak víte, tak eh, řada občanů si myslí, že fungování jednotného trhu bez jakékoliv eh, koordinace daní omezuje roli eh, pracujících. Takže nejde jenom o firmy, ale o tak, také o sociální eh, spravedlnost a odpovědnost. Na, na tyto věci bychom měli klást větší důraz. Takže velice vítám, že na jedné straně někteří lidé říkají, mm, ani se ne, neodvažujte toto navrhnout, protože A toto jsou ožehává mm, témata, tady daňová problematika. Ale přitom toto téma již bylo otevřeno, už k tomu existuje e, pracovní skupina, která se již poprvé sešla, takže podle mého názoru jenom stačí na to více poukázat. Akt o jednotném trhu společně s tou prací na daňové mm, koordinaci snad bude řešit ty největší problémy jednotného trhu. Dále třeba se soustředit na aspekty provádění. Akt o jednotném trhu obsahuje ku příkladu návrh číslo 47, kde se mluví o partnerství mezi komisí a členskými státy na vypracování eh, lepších politik, které budou prosazovat pravidla jednotného trhu. Ve své zprávě eh, překládám další návrhy v této oblasti, například stanovení určitých měřítek pro maximální průměrné trvání řízení pro porušení ehm, eh, legislativy, eh, což, jak jinak víte, mm, dosti vadí evropským firmám. Pak je třeba také eh, prověřit, zda prováděcí pravomoci v této oblasti, tedy jednotného trhu, by nešlo lépe eh, provázat na politiku konkurenceschopnosti. Konkurenceschopnost to je další prvek, o kterém si myslím, že bychom ho měli více zdůrazňovat. Měli bychom se pokusit ukázat, jakým způsobem konkurence schopnost eh, souvisí se sociální mm, spravedlností problematikou chování eh, monopolu. To souvisí s takovými případy, kdy bohatší státy dotují některé státem kontrolované podniky a tak dále. Už i tady zaznělo, že by to vhodně doprovodilo eh, ten silnější jednotný trh, eh, pokud bychom více naslouchali a také spotřebitelům v oblasti kolektivního odškodnění. A e, za třetí e, chci říct, že se asi všichni shodneme, že pro budoucnost evropského hospodářství je jednotný trh naprosto zásadný. Já jsem byl komisařem pro vnitřní trh a pro konkurenceschopnost e, a vyšel jsem, myslím, z východiska zcela mm, logického, že které je blízké tvůrcům jednotného trhu, ale musíme být opatrní, eh, že přílišnej, přílišná ochrana tvůrců jaksi nemusí být ku prospěchu eh, evropského hospodářství a píše je dobré dívat se nad národní eh, a národní hranice a sebestředné zájmy. Není možné dovolit, aby eh, například slibný digitální jednotný eh, trh eh, a nes, nevyužil plně svého potenciálu a, a stroskotal na nějaké příliš velké ochraně tvorby. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane profesore, za váš velmi zajímavý a odvážný přístup k jednotnému trhu. Máme málo času, takže poprosím, abyste kladli otázky velmi rychle a stručně, protože za 10 minut začínáme s dalším panelem. Nejprve paní Vernio, máte slovo. Bylo velice stručné, protože moje otázky byly určeny panu komisaři Barnierovi, ale vzhledem ke zkušenosti a eh, know-how eh, pana profesora a bývalého vlastně komisaře pro vnitřní trh. Já myslím, že i on bude schopen odpovědět moje otázky. Já se nebudu vracet ke službám ve veřejném zájmu, a, eh, protože eh, je to ně, eh, zatím vágní, mě to hodně, zneklidňuje. Ale co si myslíte o návrhu číslo 40? Přístup k bankovním službám, to je důležité pro evropského občana. Když se zde hovoří o tom, že bankovní sektor je vyzván, aby předložil iniciativu samoregulace, vzhledem k tomu, co se stalo v předchozích letech a v měsících vlastně, myslíte si, že to skutečně bude stačit k tomu, aby se vrátila důvěra občanů v bankovní systém a abychom se vyhnuli těm excesům, které jsme zažili? Děkuji, Bernardot. Pan Schaldemose. Paní Schaldemose. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem se také chtěla zeptat pana Barniera, ale když už ho tady nemáme, tak eh, tedy položím, svému, položím svou otázku panu profesorovi. Moje otázka se týká daňové koordinace. Vy uvádíte, že daňová koordinace by mohla vést k posílení vnitřního trhu což by mohlo vyvovat, vyhovovat občanům a spotřebitelům. Ale musím říci, že s tím já úplně nesouhlasím. Já se totiž domnívám, že daňová koordinace by naopak mohla způsobovat občanům starosti z toho, kam směřuje vnitřní trh. Možná, že by bylo v pořádku, kdyby se regulovalo, tak říkajíc od spora, tedy že by se regulovala spodní hranice zdanění příjmu právnických osob nebo třeba DPH, ale zajímalo by mě, jestli si opravdu myslíte, že daňová koordinace v tuto chvíli nejvíce hoří. v rámci obnovy vnitřního trhu. Myslím, že máme čas ještě na dvě otázky. Děkuji mnohokrát. Děkuji také panu profesoru Montimu za hlubokou vizi toho, co je potřeba udělat a nyní přijdu do mateřštiny. Fakticky rupurs ļoti sliktai. Jednotný trh má velmi špatnou motivaci, protože běžní Evropané neví, co jim jednotný trh přináší. Navíc žijeme v období globalizace a nacházíme se pod velkým tlakem rozhodovat rychle. Jedná se zde určité sdělení obča- občanům Evropy. Je potřeba, aby toto sdělení bylo konkrétní a otevřené, aby Evropané přesně viděli, o co nám jde ta čtyři, ty čtyři měsíce, ta čtyřměsíční lhůta na připomínkování je potřebná, ale na druhou, a mám také pocit, že tři hlavní instituce, tedy komise, rada a parlament, musí v této oblasti spolupracovat. Komunikujeme s radou, potřebujeme vědět, jak se staví jednotné, jednotlivé členské státy k jednotnému trhu a vidíme, že se k němu staví různě a že každý stát je do různé míry protekcionistický. Co myslíte, že by se dalo udělat dále? Jak můžeme se dopracovat k určitému kompromisu co nejrychleji? Děkuji, pan profesor Korea, také poprosím o stručnost. Děkuji, pane profesore. Musím říci, že jsem byl trochu překvapen, že jste nesouhlasil s metodou, kterou zaujala komise, ale možná máte pravdu. Zdá se, že nebylo úplně těžké se dohodnout na těch pěti návrzích, protože jsou v podstatě tak obecné, že to by mohl podepsat každý. Kromě toho jsou to navíc věci, o kterých jsme hodně diskutovali. A možná právě ten další krok bude složitější, protože se zdá, že v těchto oblastech se úroveň provádění velmi liší. Takže nejprve bude potřeba udělat takovou inventuru, abychom věděli, eh, kolik cesty nám ještě v jednotlivých opatřeních zbývá. A ta třetí fáze, ta možná bude ještě těžší. Bude to fáze stanovování priorit. Máme tady 50 návrhů, každý z nich je prováděn do určité míry, každý z nich je více či méně složitý. Jak je seřadíme podle priority? To bude politická diskuse, ve které zjevně budou figurovat rozdílné názory. Já bych se tedy vrátil k tomu, co jste navrhoval vy. Nejprve bychom si měli pustit do těch bodů, které jsou nejpragmatičtější a které nejvíce povedou k růstu. Děkuji. Poprvé v životě mohu odpovědět na otázku, která byla položena mému následci. Pani Bernio, já pochopitelně nemůžu předstírat, že bych viděl panu komisaři Bernierovi do hlavy. A ale určitě tady eh, bude vysoká míra schody mezi námi. Vy jste měla na mysli návrh číslo 40 eh, a já anglicky teď. Přijmeme legislativní iniciativy k přístupu k určitým bankovním službám na začátku roku 2011 a pochopitelně s tímto souhlasím. Je to totiž jeden z návrhů, který jsem zapracoval do své zprávy. V mezičase proběhlo 6 měsíců a já jsem během těchto 6 měsíců nezměnil názor. Nicméně vy se spíše soustředíte na druhou část, ve které se říká, že se má umožnit sebere, seberegulaci bankovního sektoru v rámci transparentnosti. A pokud vím, tak jste byla trošku skeptická, jestli to bankovní sektor bude chtít dělat. Michel Barnier, jak všichni víme, se velmi zapojil do této otázky regulace finančních trhů a myslím si, že má to velmi dobře promyšlené. Nicméně já bych sám za sebe řekl, že si myslím, že bychom měli zaplnit ten obrovský volný regulační prostor, který jsme tady měli, ale na druhou stranu, že bychom také měli vzdělat finanční trhy a učit je, aby fungovaly tak jako regulované trhy. Takže já si nemyslím, že Evropská unie nebo nějaké jiné země by se mohly stavět do role plánovače eh, finančních trhů a jejich činnosti. A z toho důvodu jsem tedy odkazoval k seberegulaci. Myslím si, že to je dobrá iniciativa. A pokud následně to neudělají tyto trhy, tak komise může přistoupit k tomu, že bude regulovat, jelikož na to má právo. A teď, co se týče koordinace daní, tak eh, vy říkáte, že to možná nebude prospěšné pro jednotný trh, ale potom, když se tak na to dívám, tak vidím, že vy byste zašla ještě dále než eh, pan komisař Barnier nebo já v oblasti uh, koordinace daní, protože vlastně říkáte, že by se měla stanovit minimální úroveň zdanění příjmu eh, právnických osob. No to by bylo v tuto chvíli v Evropě považováno za velmi ambiciozní cíl, se kterým by většina členských států nesouhlasila. A musím říct, že ani já, na rozdíl od vás, která se stavíte proti daňové koordinaci, bych si nedovolil něco takového navrhnout, protože je to podle mě velmi ambiciozní úroveň daňové koordinace. A potom jste odkázala k DPH, že to je oblast, ve které bychom měli mít více sjednoceny sazby. Paní Kalněte v podstatě uvedla otázku pana profesora Koreana, to z toho důvodu, že jak vy, tak on odkazujete k implementaci a říkáte, že bude potřeba jednak, aby, proběhlo, aby proběhla veřejná konzultace, ale na druhou stranu, aby spolupracovaly všechny tři instituce a že v rámci rady se na to různé členské státy dívají jinak. A tážete se, co můžete udělat vy, co může udělat parlament a rada, abyste se dopracovali k k určitému zblížení svých názorů. Pan profesor Korá říkal, že je dobré, když máme 50 návrhů, ale že je potřeba prioritizovat a dohodnout se na tom, které z nich dostanou prioritu. Já vím, jak bych to udělal já, ale předesílám, že to je můj osobní názor. Myslím si, že bychom měli navázat na konzultace, které už probíhají. Já třeba vím v každém členském státě, kdo je pro a kdo je proti kterému návrhu. A je to také velmi v souladu s eh, iniciativou pana komisaře Barniera. I u jednotlivých politických skupin v tomto parlamentu vím, která skupina je pro který návrh a proti němu. S tím, že si uvědomuji, že tady může být určitá rozmanitost názorů nejen i v rámci politických skupin podle jednotlivých členských států. Takže já si myslím, že následující čtyři měsíce by měly proběhnout v rámci následujících čtyř měsíců by měla proběhnout širší diskuse, která by se zároveň ale měla zaměřit i na výsledek konzultací, které už proběhly, tak abychom mohli najít eh, místa, na kterých by se mohl rýsovat kompromis. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane profesore. Liberálové se ještě hlásí o slovo a myslím si, že v zájmu vyváženosti diskuse bychom měli dát možnost položit tuto otázku. Děkuji, děkuji panu profesoru Montimu za velmi dobrou odpověď eh, týkající se těch čtyř měsíců. Úplně souhlasím, myslím si, že to neběží dostatečně rychle a navíc se o tom v médiích dostatečně nepsalo, minimálně ne tolik, jako by si tato otázka zasloužila. Hodně se píše o samitu, ale mám pocit, že o této problematice zrovna lidé moc nevědí. A že takovéto projekty bychom se měli snažit v úvozovkách lépe prodat. Protože to je problém, který opravdu hoří a je potřeba ho jako takový prezentovat. Zajímalo by mě, co si o tom myslíte, pane profesore. Myslím si, že pan Barroso by se měl postarat o to, aby tento návrh byl více vidět a i my bychom na tom měli trvat. Děkuji. Um, by the way, Mr. Chairman, uh... Já jsem neviděl, že se vrátil pan Harbour, takže jsem se na vás neobrátil ve svém úvodním projevu, což je velká škoda, protože e, za velkou část této iniciativy vděčíme právě vám. No, co mohu říci? Mám pocit, že si vůbec neprotiřečíme. Tento výbor parlamentu odvedl obrovský kus práce v této oblasti a už zaznamenal velký úspěch. Snažil se, aby více bylo vidět na tento projekt, ale zatím jsme se ještě nedopracovali do fáze, kdy je na něho vidět dostatečně. Nestačí, aby se o to postarali ti, kteří na něm pracovali. Pokud členské státy nebudou mít pocit, že tyto iniciativy jsou pro veřejné mínění důležité, tak tyto iniciativy nebudou podporovat a tlačit dopředu. Takže já doufám, jak už jsem také řekl, i předsedovi Evropské komise, který mě prokázal velikou čest, když mě požádal o to, abych připravil tuto zprávu. A já jsem si myslel, že prostě bych s ním měl hovořit bez okolku, protože to je moje zpráva. A já jsem mu sám řekl, mezi námi neformálně, že by bylo skvělé, kdyby on sám vzal tuto iniciativu za svou. Já vím, že to není jedna z těch hlavních iniciativ v rámci strategie Evropa 2020 z toho důvodu, že eh, jednotný trh není ani vlajka, ani loď, takže nemůže být vlajková loď, ale je tím mořem, po kterém všechny ty vlajkové lodi jedou. Nebo plujou. Děkuji mnohokrát, pane profesore, a, a předám slovo paní Tun, která bude předsedat druhému eh, panelu. Děkuji vám, pane kolego. Pane předsedo, pane profesore Monty, pane ministře, vážení poslanci, kolegové, panelisté, eh, dámy a pánové, vítám vás na této panelové diskuzi o lepším řízení jednotného trhu a Nejprve bych chtěla srdečně přivítat dva řečníky v rámci panelu, a to pana Oliviera Šestela a Fabiana Cülega, které už eh, předseda Harbr na úvod představil. Jsem velice ráda, že mm, ta myšlenka zorganizovat podobné fórum, které jsem navrhla ve zprávě o hodnotící zprávě vnitřního trhu se setkala s takovouto odezvou a podporou eh, ze strany jak parlamentu, tak Evropské komise. Chtěl bych tímto poděkovat komisaři Barnierovi za jeho osobní angažovanost v tomto projektu. Když se přečteme návrh 44 aktu o eh, jednotném trhu, komise bude pravidelně prověřovat stav jednotného trhu společně eh, s s dalšími aktéry eh, tím, že ročně zorganizuje fórum o jednotném eh, trhu, na které přizve ostatní instituce zástupce eh, členských států i zástupce regionální a místní úrovně, občany, představitele národních parlamentů a občanů. Na tomto fóru pan profesor Monty Eh, uvedl, že jednotný trh by měl získat na politickém významu při politických diskuzích. A myslím, že dnes se tomu tak děje. Já skutečně věřím, že toto fórum a jeho opakované konání eh, prospěje věci. Eh, v aktu o jednotném trhu se hovoří o partnerství s, členskými státy. I to tady bylo dnes zdůrazněno. Je potřeba zlepšit konzultace a dialog s občany a všemi zainteresovanými subjekty. To, že tady dnes máme ministra Korolece, ukazuje na to, že i nadcházející polské předsednictví bere tuto problematiku velice vážně. Chci tady také přivítat řadu eh, hostů eh, z Polska, z Krakova, kde se bude příští rok eh, toto fórum konat z Maastrichtu, z Varšavy a z dalších eh, měst a míst. Jsou tu i mladí lidé, zástupce občanské společnosti, médií, jsou tady dnes mezi námi a dokazují svoji připravenost a ochotu zapojit se do procesu aktivního utváření jednotného trhu. Zde v eh, parlamentu je důležité také podtrhnout eh, roli Evropského parlamentu. Nás jakožto poslanců chtěla bych povzbudit všechny kolegy a poprosit je, aby využili veškeré příležitosti, pokud je o šíření povědomí o jednotném trhu v členských státech stav eh, transpozice legislativy plány komise o transpozici legislativy by měly být diskutovány mnohem podrobněji. A tak pravidelné setkávání mezi poslanci Evropského parlamentu a národních parlamentů a z výboru pro evropské záležitosti s úředníky, kteří odpovídají za transpozici legislativy, určitě značně věci pomůže. Věřím, že akt o jednotném trhu nám pomůže zlepšit fungování jednotného trhu ale zároveň, a zároveň si myslím, že to ovšem není eh, Bible, jak už řekl sám komisař Barnier, a že samozřejmě tento návrh je možné dále vylepšit. Teď jde o to provést konzultace, veřejné konzultace, které tímto zahajujeme a doufejme, že tak dojde eh, ke zlepšení jednotného trhu. Eh, Chceme si stanovit eh, více výkonnostních eh, cílů. Je dobré, že se snižuje transpoziční deficit, ale to je jenom jeden aspekt věci. Jsou tady další eh, aspekty řízení jednotného trhu, například měřítka v případech porušování legislativy. Ano, tato řízení jsou velice zlouhavá, jak už řekl pan profesor Monty. Jednotný trh potřebujeme také posuzovat z hlediska mm, fungování eh, jakožto základu evropské integrace. Potřebujeme napřít kolektivní úsilí mm, k tomu, aby jednotný trh fungoval lépe pro nás, pro všechny i pro obyčejné Evropany. Toto úsilí už probíhá mm, nyní a tady a tímto bych chtěla předat eh, slovo zástupci předsednictví panu Olivieru Šastelovi. Merci beaucoup. Děkuji, pane předsedo, pane profesore, pane ministře, dámy a pánové, milí kolegové. Je to pro mě velká čest, eh, že mám tuto možnost hovořit u příležitosti prvního fóra o jednotném trhu. Eh, my všichni dobře známe všechny problémy, které musí eh, řešit Evropská unie v příštích 10-20 letech. Ano, je pravda, e, Evropa se proto e, Evro vybavila je takovou strategií, strategie 2020 a e, jednotný trh je mm, zde prezentován jako velký výdobytek, ale je to zároveň nezbytný nástroj pro tuto strategii a mm, jednotný trh nelze pouze ale mm, limitovat na dobré úmysly. Musí mít podobu konkrétních činů a znamená to i posílenou zprávu, posílené řízení. A e, zahájení jednotného trhu znamená kolektivní závazek a i to, že všichni budeme sledovat v Evropě společné cíle, ať je to na úrovni evropské, národní, regionální, každý podnik, každý občan je nutný, musí se zapojit do diskuze. A já víte, jak víte, já se vyjadřuji zde za předsednictví rady a samozřejmě zde chci poděkovat komisi a Evropskému parlamentu, konkrétně panu předsedovi Malcolmovi Harbrovi za to, že zahájili tuto veřejnou diskuzi o jednotném trhu. Já mám pocit, že my neseme velkou odpovědnost za tento dialog. My kolektivně, efektivně se musíme zavázat, že tento akt pro jednotný trh bude realizován ke konci roku 2012. Sdělení z 28.10.2010 směrem k aktu o jednotném trhu, to je to, co představil pan komisař Barnier i teď na předchozím panelu ve své třetí kapitole, obsahuje sedm návrhů nástrojů. Je to návrh 44, 50, které se se snaží eh, zlepšit eh, lepší řízení jednotného trhu. A rada, rada ještě, jak víte, nevyjádřila eh, svoje stanovisko k tomuto sdělení. Já tedy zde mm, mohu hovořit pouze předběžně a samozřejmě bez toho, aniž bych zavazoval členské státy v této fázi. Naším cílem je přijmout závěru, závěry ještě na Radě pro konkurenceschopnost 10. prosince, tedy za belgického předsednictví. A samozřejmě tyto nástroje se také budou vyjadřovat k těm nástrojům pro zlepšení lepší zprávy nebo řízení vnitřního trhu. A konkrétně dovolte, abych se vyjádřil k obsahu některých těch návrhů, které se snaží o nový dialog, proto abychom mohli eh, eh, zajistit, že ty předpisy, normy budou eh, sloužit občanům, tedy hlavním příjemcům těchto norem. A začneme první iniciativou dobrého řízení, dobré zprávy, good governance, to je vzájemné hodnocení. Je to návrh 44 a e, ve své zprávě z ledna 2010 výbor IMCO Evropského parlamentu navrhl, že je třeba uspořádat výroční fórum nebo každoroční fórum jednotného trhu a tato iniciativa byla tedy zahájena pro lepší výměnu informací a pro to, abychom reálně se zavázali, že budeme transponovat, aplikovat, e, realizovat legislativu upravující vnitřní trh existence aktivní sítě, e, která bude propojena na všech úrovních politiky, státní zprávy, veřejné zprávy, parlamentu, občanské společnosti, podnikatelské sféry, to je věc strategická, nezbytná pro dobré výsledky. A dále komise nyní provádí vzájemné hodnocení mezi členskými státy, kde se hodnotí transpozice a aplikace směrnice o službách. Komise také zahájila veřejné připomínkové řízení u tzv. stakeholders, dotčených subjektů, kterých se týká tato směrnice a bude to mezi červnem, bylo to mezi červnem a zářím tohoto roku a výsledek této práce, těchto konzultací, eh, bude obsahem zprávy Rady, která bude předložena Radě a parlamentu do konce roku 2010. Samozřejmě předpokládám, že určitě eh, na toto téma na začátku 2001 bude zahaj, 2011 bude zahájena diskuze, tak aby se vyměňovaly ty dobré zkušenosti a zlepšil se trh služeb. Je užitečné si připomenout, jak významné je dobré fungování našeho vnitřního trhu služeb. Je to důležité pro budoucnost konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Návrh 45 eh, snaha rozšířit eh, eh, informační systémy vnitřního trhu IMI. Je to zkratka, eh, která skrývá tedy eh, nástroj online v několika jazycích. Jehož cílem je posilovat výměnu informací mezi eh, státní zprávou našich států. IMI, anglickou zkratkou, propojuje státní zprávu a posiluje dialog a umožňuje výměnu informací a mm, poskytuje pomoc na vnitřním trhu Není třeba připomínat, že spolupráce mezi státní zprávou členských států je zásadní pro vytvoření skutečného vnitřního trhu bez hranic. Úspěch první etapy, pilotní etapy IMI, eh, se týká eh, elektronického systému zdravotnictví, směrnice služeb a eh, profesních kvalifikací a nyní jde o to rozšířit tento nástroj na jiné oblasti a více méně to je něco, co Eh, pozitivně i kvitovala rada. Návrh 47, jehož cílem je eh, maximum 0,5 deficitu transpozice směrnic a také i zavedení povinných těch eh, tabulek souladu. Jak víte, všechny členské státy jsou eh, povinné, je to společný závazek, povinnost provádět korektně transpozici v lhůtách stanovených ve směrnicích, ale bohužel tedy i přes mm, mm, mm, za, e, někdy tedy e, tomu tak není a je proto třeba přijmout různé flexibilní struktury a možnosti, aby členské státy mohly dobře transponovat. A proto je zde ten nástroj tedy té scoreboard, té tabulky, která e, reflektuje, která směrnice byla jak transponována, jaký je tedy deficit a z tohoto vyplývá tedy z té 21. tabulky vnitřního trhu, která byla zveřejněna mm, nedávno v září tohoto roku, se ukazuje, že v průměru 0,9 směrnic, jejichž lhuta pro transpozici vypršela, nebyly ještě transponovány 27 členskými státy. Toto je víceméně úspěch Eh, ve světle toho, že zde je maximální limit norma 1% netransponování. Nicméně průměrná lhůta pro transpozici směrnic eh, zůstává vysoká a otázka eh, souladu, to je také něco, co je reflektováno v této tabulce. V ideálním světě by neměly být skluzy s transpozicí, ale my si myslíme, že zavést maximální eh, limit 0,5 při transpozici, to eh, znamená krátkodobé riziko, že toto nebude respektováno především některými členskými státy vyžadovat tedy tyto tabulky souladu pro každou směrnici. E, určitě to zatím nemá jednomyslný souhlas rady. Tento návrh vzbuzuje různé obavy, pokud jde o skluzi při transpozici, je, údajně by to mohlo být komplikované v těch federálně uspořádaných státech a bude to mít i dopady na rozpočty jakožto strážce smluv, tak komise má v úmyslu, samozřejmě má v úmyslu dále a rychle Eh, mm, eh, zahajovat eh, řízení proti těm státům, které neplní tuto povinnost. Zde je velké riziko, že počet soudních rozhodnutí proti těmto státům se ještě zvýší a nadcházející sdělení o aplikaci článku 260 smlouvy o fungování Unii, to určitě je něco, co bude hm, velice zajímavé pro to, aby se s tím seznámily členské státy. I belgické předsednictví eh, organizuje 20. a 23. listopadu 2010 konferenci o transpozici směrnic a zde eh, je naším cílem i přijít s určitými závěry, tak aby eh, ty státy, které ještě to tak dobré nemají, mohly lépe transponovat evropské směrnice. A ještě, já jsem před chvíli hovořil o e, těch řízení z titulu neplnění smluvních povinností státu. To je něco, co je zajímavé především pro Belgii, protože my jsme na posledním místě a zde máme příliš velký počet řízení zahajovaných e, proti e, státu z titulu skluzu průměru, protože jsme pod průměrem Evropy, pokud jde o lhuty. A i komise, pokud jde o některá ta řízení, eh, tak zde i je třeba říci, že některé státy tedy legitimně eh, vznášejí námitky proti těmto řízením, často tedy mají mm, problémy státy s tím, že čekají příliš dlouho na reakce eh, komise, ale nicméně i všechna ta řízení, která byla předmětem námitek a napadnutí ze strany státu, tak se započítávají do celkového počtu těchto řízení a zde komise používá tedy i různé neformální nástroje jako EU Pilot a Solvit a to je třeba zde zúraznit, to může pomoci. A e, zde bych e, ještě u té tabulky e, řekl, že tato tabulka není pouze nátlakovým nástrojem, ale má to i být zdroj informací pro vedení dialogu a kontaktu s členskými státy. Jak jsme již řekli, návrh 48, mm, ten je o komunikaci, je třeba lépe komunikovat i prosazovat evropský portál Evropa patří vám a jednotné správní eh, místo. Jak eh, bylo řečeno, jak řekl Jean Rey, když se Evropa hádá, všichni to vědí, když se buduje, nikdo to neví. A naši Eh, eh, Evropané, 15 milionů Evropanů má pocit, že žijí v jiné zemi, než eh, tedy v Evropě mají pocit, že nemohou uplatňovat svá práva evropských občanů. Je tedy evidentní a je dozarážející, že vůbec Evropané nejsou informováni o svých právech vyplývajících z evropské legislativy, anebo dokonce jsou špatně informováni a jsou přesvědčeni, že mají více práv, než ve skutečnosti mají. Jinými slovy, občané nejsou efektivně informováni o tom, co Evropa může může či nemůže pro ně udělat. A tudíž informační nástroje, nástroje pro pomoc existují na vnitřním trhu a e, je třeba tedy, aby lépe fungovaly. A dnes musíme skonstatovat, že i Eh, ti informovaní uživatelé mají s tím problém, nevyznají se v tom, v tom labirintu těch různých informačních sítí, sítí pro pomoc, eh, které buď jsou obecné nebo specializované, nevyznají se v těch různých informačních webovských stránkách o vnitřním trhu a proto komise chce eh, schromáždit na jeden portál všechny ty informace a který se nazývá Evropa patří vám, který, je to tady portál, který byl renovován u této příležitosti. Já jsem přesvědčen, že eh, zde, pokud Evropané budou informováni o výdobytcích evropského trhu, tak to bude znamenat, eh, že budou potom mít lepší přístup eh, i k pomoci, jakmile to budou potřebovat. Důvod je jednoduchý. My, jakožto evropští občané, my všichni mají, máme zájem na tom, aby Evropa konkrétně něco dělala pro ulehčení našeho každodenního života, abychom lépe mohli třeba uplatňovat právo na mobilitu, ať je je to třeba na dovolenou pouze či na dlouhodobý pobyt. My musíme být schopni obhajovat naše práva, když se potýkáme s problémy a zde již existují efektivní nástroje a je třeba, aby byly pouze dostupné a aby se s nimi veřejnost obeznámila. Belgické předsednictví chtělo přispět tomuto procesu a na oficiální webovskou stránku předsednictví dalo konkrétní informace, které snadno jsou použitelné a my jsme tedy i podali informace E, snadný, snadnou, snadným způsobem přístupné jak podnikům, tak občanům. My máme e, tedy takové iniciativy, to znamená profilovat ty informace a my jsme to skombinovali s takovými těmi e, tedy flexibilními sítěmi jako Solvit a tak vlastně kaskádovitě navádíme toho uživatele k tomu zdroji, který potřebuje. Podle nás je nezbytné i posilovat informace o těch nástrojích, které jsou tak abychom takto mohli trochu demystifikovat eh, to, co Evropa dělá pro lidi eh, každý den. A dále návrh 50 eh, se snaží skonsolidovat ten projekt EU Pilot a posílit síť Solvit. EU, e Pilot to je příležitost, jak řešit problémy s aplikací evropského práva, anebo spíše neformálně. Jde o to i tak, jak si anticipovat případné spory. K dnešnímu datu pořád tři členské státy jsou mimo EU Pilot eh, i Belgie. Pokud jde o naši zemi, tak eh, naše orgány budou eh, záhy vyzvány, aby se vyjádřili o tom, zdali chtějí participovat na tomto, na tomto systému od 1. ledna příštího roku. A ještě abych navázal na předchozí návrh, abych se vrátil k té roli sítě Solvit. Určitě řada z vás zná tuto síť. Je to eh, služba veřejnosti, mm, která někdy velice konkrétně a rychle řeší třeba přeshraniční problémy občanů i podniků na vnitřním trhu. Pokud jde o ty ostatní, tak třetí panel bude příležitostí právě, aby se všichni obeznámili s, touto, s tímto nástrojem, eh, protože to je důležitý eh, způsob, jak zblížit Unii eh, státní veřejnost právu a občany. A určitě pan profesor Noizoj tomu věnoval velkou pozornost. Pan Kristian Buzoj a Solvit. To je takový příklad úspěšného způsobu, jak alternativě řešit spory. Samozřejmě existuje ještě velká cesta, abychom plně mohli využít potenciál této sítě, ale začátek je slibný a e, za 8 let existence tato síť e, pomohla vytvořit e, důvěru mezi partnery a tudíž belgické předsednictví přičítá velkou pozornost a důležitost tomuto nástroji a příští workshop Solvit se bude konat v Bruselu 24. a 25. listopadu tohoto roku a to v rámci, v rámci týdne věnovaného transpozici aplikaci komunitární legislativy. Pane předsedo, pane profesore, dámy a pánové, pane ministře, doufám, samozřejmě, že do konce roku 2012 každý bude moci skonstatovat, že jednotný trh je realitou a to i díky vaší účasti, díky vaší podpoře. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám, pane Šastele, a teď už bych předala slovo panu Fabianovi Culegovi. Yeah. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Děkuji za pozvání na vaše dnešní fórum eh, na zahájení eh, fóra pro jednotný trh. Je to velice dobrá iniciativa. Já se dnes ve svém vystoupení zaměřím na budoucnost na to, zda jednotný trh odpovídá znalostní ekonomice eh, budoucnosti a jak řešit eh, stávající nedostatky. Chtěl bych zdůraznit, eh, že ucelená aplikace současných pravidel zlepšení současného řízení, to je naprosto zásadní, pokud chceme vytvořit kvalitní digitální jednotný trh. Vidíme to jakožto základ pro budoucí rozvoj. Takže to, co se nyní navrhuje, doufejme, povede ke silnějšímu jednotnému trhu, zejména v oblasti služeb. A na tom bude moci budovat eh, digitální jednotný trh. Chtěl bych říci, že v EPC, v European Policy Center, Eh, pracujeme na digitálním eh, jednotném trhu už několik let eh, a chtěl bych zdůraznit, že digitální jednotný trh podle nás může nabídnout výhody celé Evropě. Nejde jenom o výhodu pro podniky, ale také pro občany, pro malé střední podniky, pro nadnárodní velké firmy, pro veřejný sektor a tak dále proč eh, je potřeba mm, aby proběhl nějaký ten přesun na změna. Ano, je to proto, že se mění evropská ekonomika, všude pronikají technologie, vše se rychle mění. Technologie jsou dnes ve všech oblastech eh, našeho života. Vidíme, že se objevují nové výrobky, nové služby v tom digitálním světě a objevují se nové jevy typu digitální eh, exkluze. Eh, globalizace má samozřejmě obrovský dopad na evropské hospodářství. Eh, mění se hodnotový řetězec právě v té virtuální ekonomice spíše než té mm, fyzické. Znalosti, dovednosti jsou základní konkurenční výhodou Evropy, ale nedostává se nám schopnosti nebo respektive problémem je to, že firmy outsourcují eh, mimo eh, Evropu. Existují nové formy práce, práce z domova na základě krátkodobých kontraktů omezených na jednotlivé projekty. Mění se hranice mezi volným časem a prací, objevují se nové eh, metody fungování firem, elektronický obchod, a znalosti jsou určitým faktorem při produkci, při tvorbě, výrobě. Nebudeme tady hovořit o informačních a komunikačních technologiích jako takových, mluvíme o celém evropském hospodářství. To se nám mění pod rukami a má to své dopady. Jestliže se mění evropské hospodářství, tak je zjevné, že se musí změnit také jednotný trh. Pokud neprovedeme změny, tak eh, pravidla pro jednotný trh přestanou být relevantní. My přitom potřebujeme eh, jednotný trh řídit tak, aby to odpovídalo znalostní ekonomice. Což jinými slovy znamená, že eh, nebudeme jenom pasivně odstraňovat bariéry, ale aktivně jednotný trh budovat pomocí pozitivních opatření a prostřednictvím harmonizace. Pro občany, malé a střední podniky je totiž důležité, aby existovalo jednotné prostředí, protože jinak eh, se do něj nechtějí zapojovat. Kromě toho mm, musí dojít k přesunu mm, také k volnému pohybu nejenom zboží, ale služeb a znalostí. Musíme si uvědomit význam znalostí jakožto toho produktního faktoru, jakožto hodnoty a s tím už souvisí ochrana duševního vlastnictví, patenty, Také se změnil důraz v té nemateriální ekonomice, ať už jde o elektronické bankovnictví, elektronický obchod nebo elektronickou zprávu. Lidský kapitál je čím dál tím důležitější a proto se musíme věnovat více vzdělání, mobilitě, migraci, službám, lidem. Když mluvíme o obchodu se službami, tak vlastně s tím často úzce souvisí také eh, mobilita pracovní síly tuto chvíli stojíme před řadou nových eh, změn a problémů, ať už jde o ochranu spotřebitelů nebo digitální trestnou činnost, eh, protože internet často působí jako eh, bezzákonné prostředí. Dalším problémem je ochrana dat. Tady je na evropské úrovni ohromné roztřištění. Musíme se zaměřit na takové, věc, na takové věci, jako eh, jsou daně, regulace tohoto prostoru na čistě národní eh, úrovni. Dále, nakolik je toto vše důležité pro Evropskou unii? Velice důležité, pokud chceme zvýšit konkurenceschopnost digitálního sektoru v telekomunikačním sektoru už eh, se nám podařilo dosáhnout pozitivních změn. V jiných oblastech zatím zaostáváme, pokud to třeba o digitální obsah. Eh, digitální jednotný trh eh, podle našich analýz je hlavní hybnou silou budoucí produktivity a inovace v EU a může dodat až 4 HDP v EU do roku 2020 ale potenciál je možná mnohem vyšší než toto číslo, takže ten příspěvek eh, k ekonomické obnově může být značný. A to platí napříč všemi eh, sektory, neplatí to pouze pro mm, eh, třeba informační komunikační technologie. Myslíme si, že se může mm, takto zlepšit fungování všech dalších sektorů. Výhody jsou i, i další, ať už je to zlepšení eh, fungování pracovního trhu eh, nebo eh, zefektivnění veřejných služeb. Navíc Občané očekávají otevřený, přístupný a bezpečný digitální jednotný trh, především mladší generace toto očekává. těžko jim vysvětlit, proč nemůžete stahovat hudbu Eh, přes hranice nebo si nakupovat některé eh, výrobky z webových stránek v jiné zemi. Nemůžete vysvětlit, proč mají někteří občané jiná práva a jsou jinak chráněni na internetu. Myslím si, že digitální generace eh, očekává kvalitní a bezpečný digitální jednotný trh. Pokud jde o naše doporučení, tak tady to nebudu probírat vše, nemáme na to čas. Řada toho už tady zazněla v diskuzi. My si myslíme, že eh, je potřeba eh, politick, klas politický důraz na digitální jednotný trh. Stejně jak řekl profesor Monty, doufáme, eh, že o to se zasadí i předseda komise. Potřebujeme jasné politické vedení Eh, této problematice. Potřebujeme také eh, takový eh, trh online, kterému mohou spotřebitelé důvěřovat. Důvěra je opravdu klíčová. Potřebujeme také mm, podnikatelské prostředí, které je vhodné pro znalostní ekonomiku. V řadě případů tomu tak ještě není. Potřebujeme právní rámec pro mm, znalostní mm, aktiva a vytvořit také základ pro infrastrukturu, ať už jde o širokopásmové připojení, eh, základní eh, znalosti, jak eh, se chovat v digitálním prostředí a tak dále. Tak jak to vypadá s těmi současnými návrhy, jak se vedou to politické vedení zdá se, že tady je. Vezměme strategie 2020. Pan komisař, Bar, pan předseda Barroso o tom také už několikrát mluvil. Pak máme k dispozici vynikající zprávu profesora Monteho Eh, rádi bychom do ní, eh, rádi jsme do ní přispěli. Na, Evropské unii, na úrovni Evropské unie se teď rozpracovávají různé progr- programy, eh, které souvisejí s problematikou jednotného trhu a to znamená určité riziko roztříštění té práce a pozornosti. Dále třeba zajistit, že tedy ty kroky v v oblasti jednotného trhu budou probíhat simultánně. Nemůžeme eh, dosahovat pokroku pouze v jedné oblasti. Eh, pokud nám jde o vytvoření eh, kvalitního digitálního jednotného trhu, musíme postupovat na několika frontách zároveň a poměrně rychle, protože už teď zaostáváme v řadě oblastí. Příležitosti tady jsou, ale brzy tomu tak nemusí být. Současné návrhy řeší řadu klíčových problémů, ale chybí nám podrobnosti eh, o konkrétních řeči, řešeních. V některých oblastech si přejeme pokrok, eh, ale není nikde řečeno, jak ho konkrétně dosáhnout, takže eh, musíme se mm, pokusit formulovat konkrétnější doporučení. Ještě proběhne veřejná konzultace, takže doufejme, že využijeme tohoto období pro vypracování konkrétnějších návrhů a doporučení. Otázka toho, zda dochází k dostatečné integraci napříč politickými oblastmi, to uvidíme až časem. Já bych spíše žádal, aby existovala nějaká společná vize, nějaká vize, která združuje eh, různé části a oddělení komise, různé zainteresované subjekty, něco, co by nás společně hnalo ku předu. Také spochybňuji to, zda je dostatečně eh, odvážná ta naše aspirace a mm, ambice na to, na čem záleží, nejsou nakonec ty návrhy, jednotlivé návrhy, ale záleží především na, to, aby, na tom, aby v blízké budoucnosti všichni aktéři na jednotném trhy viděl, na trhu viděli ten jednotný trh jako prostředí bez bariér, prostředí, které není, které není roztříštěno různými pravidly jednotlivých členských států. Pokud tato vize eh, jednotného trhu eh, překročí virtuálně i fyzicky hranice jednotlivých států, tak eh, se myslím, přiblížíme našemu eh, cíli, o kterém hovoří například akt o jednotném trhu a další politické dokumenty. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Jak jsme slyšeli, stojí před námi mnoho úkolů, ale zároveň příležitostí. A určitě všichni máte pocit, že před námi stojí rozbouřené moře, které se snažíme tímto systémem trochu zvládat. Pokračujeme v tom. Pokud máte otázky na eh, pana státního tajemníka Šastela, tak prosím, paní Rojtová, je to otázka na pana Šastela? jinak možná vám dám slovo později, protože on bude muset odejít. Tak nejprve paní Gebhardt možná. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane tajemníku, vy jste hovořil o implementaci směrnic. A občas o svízelné implementaci směrnic. A říkáte, že je potřeba zrychlit jejich implementaci. To je důležité. V rámci legislativního procesu se členské státy domlouvají na termínech pro implementaci. Já si vzpomínám, že když jsem eh, v této oblasti pracovala jako stínová zpravodajkyně, tak eh, jsem v této oblasti podala určitý návrh. Říkala jsem, že by to měly být tři roky. Eh, ministři říkali, že dva roky. A potom následně to trvalo o 7 až 9 měsíců déle. Takže mám pocit, že členské státy a vlády si musí uvědomit, že jsou spolu odpovědné jak za rychlost legislativního postupu, tak za rychlost implementačního postupu. A potom ještě další věc je nejenom rychlost implementace, ale také kvalita, kvalita implementace. A to, že je něco rychle, ještě neznamená, že to je dobré. Může to být také zbrklé. Takže z tohoto důvodu podporuji návrh 27, protože mám pocit, že to je opatření, které by mohlo zvýšit transparentnost. Transparentnost způsobu provádění směrnic v členských státech. A to si myslím, že by rada měla souhlednit. A že by neměla přistupovat k tomuto tak pomalu. Paní Rule, dobrá, já na to hned navážu, pokud mohu. E, my jsme totiž úplně nesouhlasili se zprávou paní Weisberger o korelačních tabulkách, srovnávacích tabulkách. Rada totiž vůbec nebyla připravena jednat o jakémkoliv konstruktivním návrhu, naopak celé to vyjednávání v podstatě zablokovala. Pokud nebude fungovat něco tak jednoduchého jako srovnávací tabulky, tak nebude fungovat nic. Implementace musí být nejen rychlá, ale také kvalitní. Při provádění evropského práva bychom se měli opravdu starat hlavně o kvalitu. Podívejme se třeba na zadávání veřejných zakázek. V roce 2004 došlo k určité novelizaci, která měla modernizovat a aktualizovat a nakonec v podstatě k modernizaci ani ke zjednodušení nedošlo, naopak se to všechno ještě stalo složitějším. A potom ještě jednu věc, pokud mohu. Řízení o porušení evropského práva. Slyším pořád o tom, že tato řízení nejsou úplně transparentní, že trvají příliš dlouho. A pan profesor Monty předložil něco velmi kvalitního. Řekl, že by tam měly být omezené lhuty na 6 a 12 měsíců podle toho, o jaký případ se jedná, ale bohužel tento dobrý návrh nebyl zapracován do dokumentu pana Barniera, ale zjevně pan Barnier tady ještě má své zaměstnance, tak doufám, že mu to vyřídí. Mám pocit, že je jenom málo věcí, které jsou tak zamlžené jako řízení o porušení evropského práva. Děkuji ještě pro pana Šastala. Máte otázku, paní Rojtová, prosím. My si trochu nerozuměli, protože já mám eh, otázku i na druhého řečníka. Eh, já eh, bych chtěla trochu filozofickou otázku. Máte pocit, že členské státy v současné době věří v mm, úspěšnost jednotného vnitřního trhu jako východisko z ekonomické krize? Máte pocit, že opravdu chtějí harmonizovat pravidla? a že nedochází k určité dezintegraci spíše. Já když sleduju vlastně postup rady, tak mám pocit, že jedno předsednictví po druhém eh, spíše, do, eh, spíše tedy se v rámci těch výsledků prezentuje spíše snaha zbrzdit eh, integrační proces, to znamená harmonizaci můžu mluvit třeba o, patentovém, o jednotném patentu, ale o řadě dalších věcí, které by vlastně výrazným způsobem pomohly jak podnikatelům, tak ostatním eh, využívat ten vnitřní trh. A pak mám teda další ale nechám si to eh, na eh, druhého řečníka, který se týká toho digitálního prostředí. Děkuji. Děkuji vám. Ehm, I have two more questions and then... Ještě mám dvě otázky a potom vám dáme příležitost odpovědět, pane Šastele, paní Styler a potom paní Bild. Poprosím vás o stručnost, protože pan Šastel bude muset odejít. Já klidně počkám do dalšího kolečka, protože jsem se chtěla zeptat na digitální ekonomiku. A na Maria děkuji. Pane eh, eh, tajemníku, já eh, od vás čekám tedy komplexní odpověď. Vy jste hovořil o transpozici a já jsem byla skutečně velice ráda, když jsem viděla, že tolik trváte na transpozici stávající legislativy. A pane tajemníku, já se ptám, co hodláte učinit za belgického předsednictví proto, abyste podpořili členské státy nejenom, aby transponovali, ale také, aby korektně, správně aplikovali již stávající legislativu upravující vnitřní trh, třeba, a teď to řeknu anglicky, e, směrnice o zboží, vy jste hovořil o směrnici o mm, službách, o market scoreboard. Váš ministr dal příklad toho síra, který se prodává třeba v jedné zemi v jednom balení, v jiné zemi v jiném balení. A zde máme další příklady, třeba hračky. Jsou zde některé členské státy, které e, stanovují další omezení, testy, vyžadují homologace, certifikace, certifikáty, i když ten výrobek již byl uveden na evropský trh. Máme dlouhé, dlouhé seznamy podobných výrobků a je to tedy Evropa, eh, mm, eh, mm, kde se neví, jaké jsou ty úspěchy. Vy jste použil eh, tu citaci. A, mm, takže, a také jste říkal, že do konce roku by se měla sejít rada, Eh, ministrů pro konkurenceschopnost na to téma. Ano, my potřebujeme, aby někdo na sebe za odpovědnost, aby to byli ministři pro konkurenceschopnost, aby ti byli zodpovědní za oživení vnitřního trhu. Děkuji předem za odpověď. Prosím, odpovězte. To bylo mnoho otázek, paní Kephart. Eh, určitě vy eh, myslím, že nemůžete eh, eh, brát to, co jsem řekl, jako za názor rady. Já jsem řekl, že se vyjadřuji za sebe a já tedy nemohu hovořit jinak než opatrně jménem členských států a jakožto předseda rady. To znamená, já souhlasím s vámi, že je nezbytné urychlit transpozice a je třeba kvalitně transponovat. Já to říkám eh, i osobně. Já v belgické vládě jsem ten, který je nejvíc vystaven té problematice eh, zlouhavé a nekvalitní transpozice již tři roky. Já chci, aby vláda si to uvědomila, že je třeba kvalitně a rychle transponovat eh, evropskou legislativu. A tudíž já eh, nemohu mít dnes stejný postoj jménem 27 států, eh, jako já mám tedy u sebe doma, protože tam je to moje kompetence a já to mohu dělat zcela otevřeně, upřímně, protože my přijímáme určitá opatření, abychom zrychlili transpozici, abychom transponovali také i dobře. A dnes je těžké, abych zde hovořil za členské státy k této věci a mm, abych zareagoval na paní Rüle. Ano, je pravda. Je pravda, že e, zde tedy e, e, zákonodárce měl v úmyslu zjednodušovat legislativu a určitě potom e, i ta transpozice bude snažší pro členské státy. A nyní, pokud jde o e, délku těch řízení z titulu porušení smluvních povinností, upřímně, někdy, nebo při, dokonce bych řekl e, často, je to i z důvodu členského státu, někdy, někdy je to i z důvodu komise, protože často čekáme eh, od komise dlouho na odpovědi. My třeba klademe různé otázky v rámci toho řízení a někdy čekáme příliš dlouho na reakci mm, komise, mm, na tedy stanovisko komise k těm různým podkladům, argumentům, které ji předkládáme. Já to osobně zažívám, já zde nehovořím jménem členských států, ale z vlastní zkušenosti, kterou jsem učinil za poslední tři roky. Paní Rojtová, ne, neříkejte předsednictví nebo rotující předsednictví rady z, protahují některé ty věci spojené s vnitřním trhem. Vy víte, do jaké míry takové předsednictví v radě chce eh, jít dopředu s některými oblastmi. Vy eh, máte před sebou zástupce belgického předsednictví, které v té jediné oblasti, kterou vy jste ocitovali, tedy patenty, tak naše předsednictví nebo e, žádné předsednictví se nikdy tak nesnažilo, aby se ta věc sfinalizovala, uzavřela. Ale to neznamená, že se nám to podaří. To neznamená, že všechny členské státy táhnou za stejný provaz. Neznamená to, že rada se chová efektivně. Ale spochybňovat efektivitu rady, eh, to, že eh, eh, rada, která je složena z 27 států, se chová netransparentně, ale dobře, ale není možné spochybňovat tady předsednictví, které se snaží čtyři měsíci s všemi možnými cestami osobních kontaktů, diplomaticky a tak dále, aby vyřešilo ten problém patentů té, co komise předložila 30. června tohoto roku návrh a my eh, se snažíme tedy o konsensus členských států a zítřejší zasedání Rady pro konkurenceschopnost určitě v této věci bude velice významné a my skutečně se snažíme o to, abychom sfinalizovali tuto agendu a pokud možno, aby s tím souhlasilo všech 27 států. Praní Kracabild. Já si myslím, že to nejužitečnější, co můžeme zde učinit, je Eh, eh, a mm, o to se budeme snažit 22. až 24. listopadu. A to je porovnat si zkušenosti a postupy z členských států. To je to nejlepší, co můžeme udělat. Je třeba, abychom, eh, abychom věděli o tom, jaké nástroje členské státy používají pro správnou korektní transpozici. Protože Eh, příliš mnoho států eh, to mm, mm, vidí pouze v rámci vlastních hranic eh, a myslí si, že to je jejich specifický rys a neinspirují se tím, co jinde se dělá třeba lépe. A proto my 22. listopadu se budeme snažit právě zaktivovat takový vzájemný mechanismus výměny dobrých zkušeností a já eh, určitě předám ten váš námět eh, příslušnému ministrovi, aby se svolala i dokonce eh, belgického předsednictví ještě Rada pro konkurenceschopnost. Děkuji. Děkuji, pane Šastele. A děkuji za to, že jste přišel, ale chápeme, že nás musíte opustit, protože předsednictví předsednictví a funkce předsednictví e, znamená pro vás další závazky. Potom jste byly ještě otázky na téma digitálního trhu. Paní Styler chtěla položit otázku. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji všem vystupujícím a přednášejícím. Řada kolegů hovořila o tom, že je potřeba zvládat očekávání. Krista hovořila o datových poplacích na mobilních telefonech a o roamingu. Jak vlastně v rámci digitální ekonomiky zvládneme ta očekávání obyvatelstva? Oni mají určitá očekávání a my je nestíháme obsluhovat. Já jsem si přepočítala ty návrhy a zjistila jsem, že 5 z 50 má co dočinění s digitální ekonomikou. Fabian Zuleg k tomu měl přednášku a měli jsme tam různé zprávy. Máme tam Evropu pro občany, máme tam promyslovou politiku a řadu jiných věcí a lidé se v tom pořádně nevyznají. A pokud tyto návrhy předložíme a občané budou mít pocit, že jsme je znova zklamali, tak jenom poroste skepse z evropské úrovně. Já úplně souhlasím s tím, co říkal pan profesor Monty. Možná už opravdu skončila doba pro diskuse. Možná už jsme diskutovali příliš dlouho, teď bude potřeba konat. A já myslím, že rok 2010 už skoro končí, rok 2012 je za rohem. A je potřeba se postarat o to, abychom opravdu něčeho dosáhli. A nakonec, vy jste hovořil o lidském kapitálu a hovořil jste o podnikatelském prostředí ve znalostní ekonomice. Můžete být konkrétnější? Co je potřeba změnit v podnikatelském prostředí, aby bylo více vhodné pro znalostní ekonomiku? Děkuji. Ještě chcete, paní Rojtová, ještě? Jsem chtěla zejména hovořit k té druhé části. Samozřejmě, že jednotný trh není uzavřený systém a je součástí globalizovaného trhu a to zejména eh, se promítá do eh, opatření, která by měla eh, zvýšit důvěru v to digitální prostředí, které je klíčové Ehm, vy jste hovořil o tom, že jaké jsou problémy. My o těch problémech víme, my jsme je definovali už před několika lety na půdě tohoto výboru a i v rámci veřejných slyšení. A problémem je samozřejmě naplňování nějakých konkrétních doporučení. Ve zprávě o e, důvěře e, občanů v digitální prostředí, které e, přijal tento výbor a celý parlament, jsme už před čtyřmi lety definovali zhruba 25 velmi konkrétních opatření, z nichž zhruba pět, šest komise začala již naplňovat. Eh, mě by velmi zajímalo, eh, jestli máte k tomu třeba nějaké mm, další doplňky nebo kritické zhodnocení těch konkrétních návrhů, které vlastně náš výbor přijal. Eh, druhý bod, který považuji za absolutně klíčový, se týká toho, že jakákoliv vlastně harmonizace těch pravidel nebo vyjasnění těch pravidel, ať už se to týká obsahu na internetu nebo jiných věcí, tak eh, nemůže být vlastně uplatněn, pokud nebude existovat dohoda i mimo Evropskou unii, protože my jsme součástí globalizovaného digitálního digitálního světa, jak obchodního, tak ostatní komunikace. A tady to je to klíčové, co si domnívám, že bychom měli, měli propojit a v kterém, čem bychom měli prostě i eh, pokud hovoříme o posílení jednotného vnitřního trhu, tak v tom udělat nějaký zásadní krok, vyjít prostě z toho našeho kruhu eh, vlastně šengenských hranic, jít ven a řešit eh, tu harmonizaci a dohodu s dalšími hráči. K tomu bych prosila nějaký komentář. Děkuji. Thank you very much, Mrs. Děkuji, paní Rojtová. A teď poprosím pana Suliga a pana Monteho, aby se vyjádřili. Protože paní Styler se obrátila přímo na profesora Montyho, takže možná by bylo nejlepší, aby se odpovědi uchopil on. Co se týče datového roamingu, tak tam mám pocit, že to je v souladu s tím, co říkal pan Monte, že je prostě potřeba začít tyto sliby plnit. Existují určitá očekávání, lidé vidí, co se stane, když něco kupují přes internet, nebo když cestují za hranice občas. A čím déle to nebudeme řešit, tak tím méně oni budou věřit, v rozhodovací procesy na evropské úrovni. Teď jak to všechno do sebe zapadá? No já doufám, že to zapadá. Nakonec je na komisi a na předsedovi Barosovi, aby to do sebe zapadalo. A tím se vracím k odpovědi na otázku, jaký dopad měla opatření, která už jsme provedli. Já mám pocit, že když vytváříme jednotný digitální trh, tak nestačí jenom rozpracovat pár jeho součástek, tak říkajíc. Že je potřeba, abychom zároveň postupovali kupředu na mnoha frontách. Protože ta otázka je poměrně binární, jak pro spotřebitele, tak pro podniky. Věří tomuto trhu, anebo ne? Věřím mu do té míry, aby eh, na internetu činili některé věci, které dříve na něm nečinili. A mám pocit, že u těchto balíků se příliš necháme unést a zabředáváme do velkých podrobností, zatímco jiné oblasti jsou důležité a nepokračují dostatečně rychle, ať už se jedná o ochranu údajů anebo práva spotřebitelů. A pokud tomu tak bude i nadále, tak nebude vlastně fungovat celek. To si myslím, že je pro tuto chvíli největší nebezpečí. Teď, co se podnikatelského prostředí týče, tak mám pocit, že všichni víme, že existují určité oblasti, ve kterých je potřeba, abychom se posunuli dopředu. Podniky, nejenom nadnárodní podniky, ale i malé a střední podniky stále více pracují ve virtuálním světě, na internetu a proto je potřeba, aby tam měli bezpečí. Potřebujeme elektronické podpisy, potřebujeme elektronické faktury, potřebujeme se posunout v řadě oblastí, ve kterých jsme pokrok už dlouho slibovali. Kromě toho si ale myslím, že je potřeba zabývat se i těmi složitějšími problematikami, jako třeba daně. Je potřeba řešit určité aspekty DPH, Neznamená to nutně, že bychom všichni měli mít stejné sazby DPH po Evropě, ale znamená to, že bychom se měli posunout dopředu při zavádění některých těchto zásad. Teď, co se týče globálního prostředí. Internet je globální, úplně souhlasím a myslím si, že bychom měli pracovat i na mezinárodní úrovni. Ale myslím si, že nemusíme podmiňovat činnosti na mezinárodní úrovni, činnost na evropské úrovni. Že spousta věcí se dá udělat už tak, jak teď věci se mají na evropské úrovni. Například díváme se na to, jak spotřebitelé fungují na internetu. Pochopitelně máte pravdu, že by bylo dobré, kdybychom měli nějaký mezinárodní režim, který by spotřebitele chránil, ale když ho nemáme, tak si myslím, že spotřebitele potom pochopí, že jsou jinak chráněni v Evropě a jinak chráněni jinde, jinde, kde prostě my nemáme možnost to regulativně pojmout. Nechápou ale nutně, jak to, že existují rozdíly mezi jednotlivými členskými státy EU. A to si myslím, že je oblast, na kterou bychom se měli zaměřit a kde bychom měli něčeho dosáhnout. Děkuji, poprosím profesora Montyho o komentář. Um, how could I... Tak samozřejmě nemohu odolat eh, vaší laskavé vytrvalosti. Já mohu zopakovat pouze tu koncepci eh, té větší viditelnosti a mm, soudržnosti, ten holistický přístup, o kterém jsem eh, mluvil, a pokud možno také větší role předsedy Evropské komise a potom eh, plnit sliby, jak už tady zaznělo od předřečníka. Máme před sebou to období konzultací, což je tedy dobře dáme prostor e, všem, ale výsledkem by mělo být, že dosáhneme nějaké dohody mezi členskými státy, mezi politickými skupinami v Evropském parlamentu ohledně 90 e, toho obsahu. Yes. Tak e, s tím můžeme jenom souhlasit, pane profesore, děkujeme. Tento panel můžeme tedy uzavřít. Eh, Děkuji za veškerá vystoupení a za vaše dotazy. Je tady ještě jedna otázka, kterou jsem obdržela písemně od pana Berna Schmidta. Týká se eh, protekcionistických překážek v oblasti biopaliv a také zvláštní energetické daně. A je to otázka na Evropskou komisi, nicméně zástupce v panelu nemáme. Uh, Komise by tu ale někde měla být. Máme tady ředitelku Amo Daily eh, z DG pro trh, takže jí předám tuto otázku a věřím, že na tento dotaz odpovíte. Tak a teď se dostáváme k poslednímu panelu. Ten mu bude předsedat pan Kristian Bušoj a bude se věnovat eh, komunikaci a mm, zrovnoprávnění mm, občanů na jednotném trhu. Dobrý den, já budu tedy moderovat tento panel. Na úvod dovolte několik poznámek. Jednotný trh eh, je velkým úspěchem úspěchem Evropské unie, na který můžeme být pyšní. Jednotný trh má obrovský potenciál jak pro občany, tak pro podniky a je mi velice líto, že velká část tohoto trhu zatím není využita. Navzdory výhodám, které trh nabízí a navzdory tomu, že ho podporují podniky i občané, není jednotný trh tak silný, jak by být mohl a situace se zatím nelepší za této mm, nešťastné ekonomické situace. A abychom situaci zlepšili, musíme mm, změnit eh, zlepšit eh, jednotný trh trvale a zvýšit důvěru občanů v něj. Společně musíme najít řešení, jak vybudovat jednotný trh, který je co nejblíže občanům a podnikům. Jednotný trh, který nám neustále nabízí nějakou přidanou hodnotu. Jednotný trh, který reaguje na potřeby lidí a zlepšuje náš život v EU. Nikdo jiný než zástupci eh, občanů a, a firem není lépe kvalifikován na to, aby řekl, jaká očekávání od jednotného trhu máme. A právě proto jsem velice rád, že tady budeme diskutovat eh, na téma mm, komunikace eh, s občany, že tady máme paní Monik Goins eh, z BEUK, což je Evropská organizace na ochranu mm, spotřebitelů a zároveň tady vítám pana Filipa de Buka z Business Europe. Ale ještě než jim předám slovo, Chtěl bych zdůraznit eh, tři body k diskuzi, protože akt o jednotném trhu, který eh, představila komise 27. října, obsahuje také některé návrhy, které eh, mají za cíl dát větší možnosti a odpovědnost občanům a vychází to z diskuzí, které nabídl už v minulých měsících Evropský parlament. Europortál bude přepracován tak, aby byl eh, takovým jednotným eh, kontaktním eh, místem. A myslím si, že toto společně s představením konkrétních příkladů problémů a řešení v nějakým přístupným jazykem, to jsou zlepšení při komunikaci jak s občany, tak s podniky. Důležitý návrh eh, eh, tohoto aktu o jednotném trhu se týká řešení problému, tedy solvitu, kterému jsem se také věnoval, a dalším alternativním možnostem řešení sporu. Věřím, že pokud chceme, aby občané využívali možnosti jednotného trhu naplno, tak musíme posílit jejich důvěru v jednotný trh tím, že dáme eh, k dispozici možnosti a mechanismy účinného odškodnění. Pokud jde o Solvit, tak navzdory tomu, že to je úspěšná záležitost, tak tady narážíme na problémy s komunikací a v některých případech také na problémy s nedostatečným počtem pracovníků. Já si myslím, že stálý dialog mezi evropskými institucemi a členskými státy a se zástupci Solvitu, občanů a podniků nám umožní dosáhnout pokroku i v této oblasti. A v neposlední řadě Evropská komise navrhuje eh, propojit eh, spotřebitele, eh, odbory, nevládní organizace, firmy při procesu implementace a chce zahájit se všemi diskuzi ještě předtím, než té implementace dojde. Jde o to vzít v potaz názory všech zainteresovaných subjektů, aby evropská politika pak mohla nabídnout skutečnou přidanou hodnotu. To jsou um, tři um, myšlenky, které nabízím do dnešní diskuze a doufám, že tak najdeme konkrétní možnosti, jak eh, vytvořit eh, pro občany a podniky skutečně jednotný trh. A teď už eh, předávám slovo paní Monique Goens, aby vystoupila se svou prezentací. Děkuji. Eh, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji eh, panu předsedovi za pozvání na fórum o jednotném trhu. My vítáme vaše iniciativu. Jsme velice rádi, že toto fórum organizujete nyní a že ho chcete opakovat eh, i v budoucnu. Příští rok, jak už jsme slyšeli, proběhne v Polsku. To je podle mě velice důležitá věc a iniciativa, kterou podporujeme tak nejprve některé poznámky na úvod, ještě než se podíváme na akt o jednotném trhu, tak, eh, na, tak v tomto aktu eh, je určitá interoperabilita eh, se spotřebiteli, s občany, což možná není ta správná věc. Já samozřejmě nemůžu říct, že zastupuji zájmy občanů, pouze zájmy spotřebitelů prostřednictvím našich spotřebitelských organizací. To znamená, že zastupuji pouze tu jed, jeden aspekt eh, našeho eh, života. Každý z nás má různé roli, jednou jsme spotřebitelem, jednou občanem, jednou zaměstnancem a tak dále, takže nesmíme zaměňovat eh, termíny občan a spotřebitel, protože nemají úplně stejný význam. Vezměme si tedy ten akt o jednotném trhu. Pro některé je to pouhý začátek. Pan profesor eh, říká, že už by konzultace měly skončit. Já na jednu stranu s vámi souhlasím, že možná diskuzí bylo dost a teď je potřeba překročit k konkrétním akcím, ale do jisté míry je to také konec eh, procesu, který začal již dávno, jak říkal pan předseda Barroso hned na začátku svého prvního mandátu a začal usilovat o dokončení jednotného trhu. A zpráva pana profesora Monteho eh, začlenuje obsahuje řadu iniciativ, jak zapojit eh, spotřebitele a pak jsou tady zprávy, eh, zpráva pana Grecha z Evropského parlamentu. V té, této zprávě je pro nás jasné měřítko v tom slova smyslu, že zájem spotřebitele musí být v ústředí jednotného trhu. A z tohoto hlediska bychom měli posuzovat akt o jednotném trhu. Zda obstojí v této zkoušce, řekněme. Teď abychom se vyhnuli nedorozumění, má málo času, jenom několik minut, takže neprojdu úplně vše, co je důležité v aktu o jednotném trhu pro spotřebitele. My jsme vedli celou řadu konzultací, jednání, diskuzí a Hodně práce eh, už se odvedlo, ale měla bych být eh, kritická, to je můj úkol, a nabídnout kritický náhled na tu současnou situaci z hlediska spotřebitelů. Takže co si myslíme o aktu o jednotném trhu? Jsou tady zajímavé iniciativy, ale celkově eh, tam není kladen dostatečný důraz na iniciativy, které mají potenciál nabídnout skutečný pozitivní dopad na evropské spotřebitele. V řadě případů je tomu tak, že jednotný trh je vnímán pouze jakožto přeshraniční aktivita pro spotřebitele. Ale platí to i pro podniky, ačkoliv o těch tady teď nehovořím. Jednotný trh pro spotřebitele by měl znamenat hlavně rovné hrací e, podmínky, ať už jde o domácí transakce nebo přeshraniční transakce soustředit se pouze na ten přeshraniční aspekt, je umělý přístup a neodráží to ehm, většinový přístup, eh, protože většina spotřebitelů žije v domácím prostředí, 95 eh, toho, co děláte, je eh, omezeno na vaše domácí prostředí a nevěnujete se přeshraničním činnostem jenom proto, že jsou umožněny Eh, nikdy si nebudu schválně kupovat eh, chleba třeba z hranice, když budu bydlet eh, blízko hranic, abych využila té možnosti, když už ji mám. A co se nás dále týká, je způsob, jak akt o jednotném trhu klasifikuje různé návrhy. Číslo jedna, co je dobré pro podniky, číslo dva, co je dobré pro udržitelný rozvoj, číslo tři, co je dobré pro pracovníky a tak dále a tak dále. A návrh pět, co je dobré pro spotřebitele, pro vlády a tak dále. My si myslíme, že ten přístup musí být holistický, když mluvíme například o právech na duševní vlastnictví nebo řízení autorského práva, tak eh, ten přístup musí být eh, vyvážený. Musíme předložit takové návrhy, které jsou zároveň dobré pro podniky a přijatelné a kvalitní pro spotřebitele. Takže, jak říkám, ten náhled by měl být komplexnější a globálnější pak souhlasím také s panem Montym, který říká, skončeme už s konzultacemi a začněme něco dělat. Řada iniciativ totiž z hlediska spotřebitelů, tak jak je nabízí ten akt o jednotném trhu, vlastně recyklují iniciativy, které uh, už se zpracovávají velice dlouhou dobu, někdy i desetiletní. Takže nás nějak nepřekvapuje, že jsou znovu předloženy a už bychom měli překročit nějakým konkrétním krokům. Teď se podívejme na Ehm, nejdůležitější iniciativy, které nabízí akt ehm, o jednotném trhu pro spotřebitele. Pokud jste optimisté, tak si řeknete, dobře, že tam alespoň nějaké iniciativy jsou, protože tomu tak vůbec nemuselo být. Eh, pesimista nebo realista by možná řekl, eh, že tam eh, chybí dostatečná ambice. Když se podíváte na změní některých těch iniciativ, a zamyslíte se nad tím, co říkal pan Quickenborg, mluvil o tom, že žraloku, který užírá tu rybu, takže když dnes si tady předložíte tu iniciativu a pak ní pustíte všechny ty žraloky, co z ní nakonec zbyde, co z ní zbyde, až ten návrh eh, bude schválen a měl by se začít provádět. Takže měli bychom být ambicioznější, pokud jde o provádění těchto opatření. První návrh se týká kolektivního očkodnění. Už, eh, už o tom mluvila paní eh, Gebhardt a další kolega. Tak za prvé tento dokument a ten druhý dokument eh, nemluví o tom stejném, pokud eh, jde o kolektivní o očkodnění. Hodně se tady mluví o ADR, kolektivním eh, očkodnění a už před 12 lety tady byly iniciativy na evropské eh, úrovni, ale ještě stále nejsou eh, dostatečně realizovány. Takže finanční eh, služby a alternativní řešení sporů v této oblasti tady vlastně neexistuje ani spotřebitelský trh eh, s finančními službami, takže nepotřebujeme ani alternativní řešení eh, sporu. Eh, musíme si tedy uvědomit ty priority. Co je důležité, je to ten způsob, jakým se řeší kolektivní očkodnění v aktu jednotném trhu kdo dokáže dekodovat ten diplomatický jazyk, tak vidí, že ta politická vůle eh, ke konkrétním krokům je spíše zmražená. Eh, abych řekla eh, něco slovy Harryho Pottera, jedná se o nástroj, který nesmí být pojmenován. V tomto dokumentu aktu o jednotném trhu není návrh, který by nabídl celoevropský systém eh, umožňující spotřebitelům kolektivně se obrátit na soud eh, buď to v domácím státě eh, nebo přes hranice v jiném členském státě. Takže to je velice důležité, pokud chcete, aby lidé mohli prosadit svá práva na eh, jednotném trhu, tak musí existovat ta možnost kolektivního očkodnění. Pak elektronický obchod, eh, také velice důležitá iniciativa a zde se soustředíme až příliš na právní roztříštěnost jakožto překážku pro elektronický obchod, ale přitom mm, skutečným problémem pro spotřebitele není ani tak ta právní roztříštěnost, alespoň oni to tak nevidí, ale spíše se říkají, eh, když eh, platím přes internet, je to bezpečné, ty údaje, které tam uvádím, jsou eh, chráněny. Tak a platí to i pro domácí transakce, ne jenom pro přeshraniční transakce. V této oblasti jsme učinili kroky správným směrem, pokud jde o směrnici o právě spotřebitelů, spotřebitelů, o, který, o kterém právě teď eh, diskutuje Evropský parlament. Pokud jde o ten digitální obsah, tak eh, bychom byli rádi, aby ten eh, návrh byl vyváženější, pokud jde o práva spotřebitelů a práva tvůrců. Pokud chcete, aby spotřebitelé se skutečně mm, cítili silní v kramflecích, tak je třeba monitorovat ten trh a zjišťovat, zda jejich práva jsou chráněna, a zajištěna. A proto vítáme posouzení, proceduru posouzení dopadu, tak jak byla oznámena, a také sociální posouzení dopadu, to vítáme. A bylo by dobré, abychom také eh, transparentně prezentovali nástroje, které budou pro toto posouzení eh, dopadu používány. Také bychom přivítali větší zapojení spotřebitelských organizací eh, v těch hodnotících zprávách o Eh, situaci spotřebitelů na jednotném trhu, tak aby nás zajímal eh, ten eh, seznam 20 nejožehavějších problémů, tak jak o něm hovoří zpráva Grech. Komise by měla pravdě, pravidelně předkládat parlamentu zprávu o implementaci jednotného trhu z hlediska spotřebitelů. Teď jedna obecná a snad závěrečná poznámka. Všichni tady hovoří o ústřední roli mm, spotřebitelů na jednotném trhu. To znamená, že musíme mít jasnou vizi, eh, co chceme jako politici dosáhnout eh, na evropské úrovni. Se vší úctou, kterou mám eh, vůči lidem, kteří opravdu tvrdě pr- pracují v institucích, si myslíme, že v tuto chvíli na úrovni komise chybí politická vize ohledně toho, co vlastně eh, chceme pro eh, evropskou spotřebitelskou politiku, jak chceme, aby vypadala. A ukázala to diskuze o eh, právech spotřebitelů, zda plnou harmonizaci, částečnou harmonizaci a tak dále. A v řadě těchto iniciativ my vidíme, že zájem spotřebitelů je cháp chápán eh, jakožto taková doplňková výhoda eh, v okamžiku, kdy eliminujeme překážky hlavně pro podniky. A já nechci být nějakou vedlejší eh, vedlejším pozitivním efektem či dopadem. Já si myslím, že politici by měli na spotřebitele myslet se stejným důrazem jako na podniky. Také vítáme to, co je napsáno v těchto návrzích a co komisař Barnier zopakoval, a to je to mm, ta nová politická vůle komise a dalších institucí více zapojit eh, subjekty mimo eh, podnikatelský sektor do konzultací. A tomu už se tak eh, stalo v některých případech. Pan Barnier už od svého za svého působení toto změnil. I my bychom chtěli konstruktivně přispět, ale proto potřebujeme silné spotřebitelské organizace, Mohou to být různé agentury, které mají dostatek zdrojů a také dostatek odborných eh, zkušeností. Já jsem toto tady chtěla eh, říci, protože na to často myslím, jaká je situace teď v této oblasti. Poslední, minulý měsíc eh, například ve střední a východní Evropě řada spotřebitelských organizací mm, dostala od státu nižší rozpočet, menší rozpočet, méně peněz kvůli krizi a to platí i pro ECC, Evropská e, centra pro spotřebitele, také mají méně peněz e, a některým dokonce hrozí, že budou muset e, zaniknout nebo ve Spojeném království, což teda není východní a střední Evropa, tak i Consumer Focus, což je také spotřebitelská organizace hájící zájmy eh, spotřebitelů, tak i této organizaci hroní, hrozí zánik. A když se to zanalizuju, tak, eh, a budu trošku provokativní, tak eh, se zdá, že nefunguje finanční mm, sektor. Ano, je tady hospodářská krize, došlo k ní, státy podpořily banky, měly k tomu dobré důvody a udělali to proto, aby se vyhnuli tomu nejhoršímu možnému scénáři. Banky se dnes vedou mnohem lépe, rozdávají benefity, někteří eh, obchodníci dostali bonusy, které individuálně jsou eh, větší než eh, třeba eh, plat pro všechny pracovníky takového spotřebitelského centra ve střední nebo východní eh, Evropě. A nyní vidíme, že spotřebitelské organizace dostávají méně a méně peněz. Abych to zestručnila, banky udělali něco špatně a doplácejí na to nižším rozpočtem či úplným zánikem spotřebitelské organizace. Takže v tomto kontextu, v tomto celkovém kontextu eh, se musíme dívat na celou situaci. A teď se, teď eh, se ptáme, proč není jednotný trh pro občany zajímavý. Možná s tímto bychom něco měli udělat, možná i vy tady v Evropském parlamentu nebo v jiných institucích a my bychom uh, váš zásah velice přivítali. Děkuji. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji, paní Gojens. A nyní bych chtěl vyzvat pana Filipa de Buka který je generálním tajemníkem Business Europe. Thank you very much indeed. Děkuji. Pane <laughs> předsedo, dámy a pánové, eh, mm, poslanci, poslankyně, já eh, jsem rád, že jsem byl pozván, eh, abych mohl zde mm, vám sdělit, jak my, zástupci evropských podnikatelských kruhů, jak my vnímáme eh, tento akt o jednotném trhu. Já myslím, že to bylo dobře načasováno po prezentaci eh, tohoto aktu eh, a jsme rádi, že zde ve výboru můžeme i diskutovat s vámi o zprávě pana Grecha o jednotném trhu. A mimochodem také i jsem rád, že mohu i si vyměnit názory s, mm, s protistranou, s paní eh, Moniko Jense z Beuku, ale my spolu spolupracujeme v řadě témat a velice dobře. Samozřejmě, na rozdíl od Mario Montiho, eh, já někdy musím odolávat tomu, jak naléhá na některá témata, ale většinou, většinou jsme schopni Eh, nalézt schodu, protože, a to je také mm, taková mylná představa, eh, protože pokud je to nutné, tak inklinujeme k tomu změnit názor. Single market, jednotný trh, to není pouze ekonomický projekt, to není pouze projekt pro podniky a podnikatele, jak řekla i Monique Jens, to i určitě by to řekli odbory, to je také projekt, který je dobrý pro pracující, pro spotřebitele. A samozřejmě také i to mít tedy eh, eh, jednotný trh pro firmy, to znamená, že ty podniky budou mít trh větší, než je pouze jejich tuzemský trh, což je pro ně velká výhoda. Je zde nepsané pravidlo v ekonomice, a já trochu se bojím to tady teď říci před profesorem Montym. Velikost podniku je úměrná velikosti tuzemského trhu. Já jsem z Belgie, což je malá země, a já vím, o čem mluvím. A také je to eh, důležité, aby mohli dodávat zboží po celé EU, ale také, aby byl podnik připraven eh, se postavit čelem globálnímu trhu. A proto si myslím, ze všech těchto důvodů samozřejmě my jako Business Europe velice podporujeme na 120% podporujeme koncepci jednotného trhu a eh, celé to téma hm i když mm, možná třeba máme problémy s některými návrhy, ale v zásadě je podporujeme. Já nebudu hovořit o číslech, určitě mm, hodně jsme jich slyšeli dnes odpoledne a já se omlouvám, že jsem dorazil se spožděním, mm, ale měl jsem eh, již dlouho naplánované schůzky. Jak řekli i někteří zde, je pořád ještě eh, konzultovat. Již hodně jsme toho řekli, ale pokud z politických důvodů je to nutné, tak proč ne? Ale co je ve finále důležité na konci, je, jsou výsledky činy. A proto my hm, si myslíme, že my, tedy podnikatele, tedy spotřebitelé a pracující, Eh, chtějí, aby ten výsledek znamenal eh, pro ně vylepšení ve srovnání s tou startovací situací. A je to tedy velká výzva pro komisi předkládat návrhy a bude to i velká výzva pro Evropský parlament a radu. A mm, poté hm, půjde o řádnou implementaci a je třeba, aby nejenom abychom měli tu vizi jednotného trhu, ale abychom potom přijali něco, co bude akceptovatelné dovolte, abych se zmínil o některých těch aspektech, a to stručně. Pokud jde o governance, mm, tu řádnou zprávu, eh, je třeba zlepšit zprávu eh, vnitřního trhu. Občané, podniky musí eh, vidět, že jejich obavy jsou řešeny a proto Eh, je třeba se zaměřit na skutečně integrované strategie. Zde jeden člen parlamentu řekl, máme spoustu návrhů od komise, všechny určitým způsobem jsou napojeny na eh, vnitřní trh, takže bychom měli být integrovaný přístup. Dále vynutitelnost aplikace stávajících pravidel a aky. A za třetí, better regulation, kvalitnější legislativa. A nyní je nová koncepce, která se nazývá Smart Regulation, inteligentní legislativa, to podporujeme. A potom hodnocení dopadu, ano, samozřejmě. Ale určitě, e, e, jaké budou důsledky pro vnitřní trh, jaké jsou pro a proti takového nějakého návrhu, to určitě vždy musí být jasně vyhodnoceno. A v neposlední řadě, poněvadž když vy zastupujete podniky, tak Business Europe především zastupuje malé střední podniky. A proto to všechno musí usnadnit jim život. Monique Goyens řekla, že Eh, tady nejde pouze o přeshraniční záležitosti, ale i o ty národní tuzemské. Já si myslím, ano, pro podniky by to mělo být jedno. My teď používáme euro v 16 zemích a eh, i eh, takže pro podnik by mělo být jedno, kde se pohybují na jednotném trhu a mělo by to být jedno i pro spotřebitele. A za druhý bod, lepší vynutitelnost a implementace aplikace. Komise je tím hlavním strážcem, který bdí nad vnitřním trhem a i mm, v podstatě e, samozřejmě mm, ta nejvyšší instance, to je Evropský soudní dvůr, ale e, tam se někdo dostane pouze, když nějaký stát e, neplní povinnosti je třeba, aby skutečně se podávaly žaloby z titulu porušení smluvních povinností a aby eh, ten monitoring potom byl efektivní. A zde proto musí existovat eh, dobrý vztah partnerství s členskými státy. A teď pokud je o tu metodu těch kolektivních žalob. Opět zde my jsme o tom dlouze, dlouze diskutovali. My především jsme pro alternativní řešení sporů to jsou dobré mechanismy, které prokázaly, že jsou efektivní určitě pro spotřebitele, poněvadž jsou i finančně efektivní. A finanční efektivita pro spotřebitele i pro malé střední podniky je to, co je klíčové. Víte, že my jsme byli proti kolektivním žalobám, ne protože jde o eh, kolektivní žaloby, respektive hromadné žaloby typu class action, Eh, ne, mm, my jsme řekli, to je ta poslední věc, co bychom chtěli. To je i mm, to poslední, čemu by měl parlament dávat přednost. Já jsem minulý víkend byl ve Spojených státech a mluvil jsem tam o tom s našimi partnery. I tam by eh, se chtěli zbavit tohoto institutu hromadných žalob. A tady se to teď navrhuje. Samozřejmě jsme otevření vůči diskuzím a určitě bude mnoho příležitostí. Mechanismus Solvit lze vylepšit, ten je klíčový sice, ale ano, možná bychom měli hm, mu udělat větší publicitu a naše organizace a naši eh, eh, členové zde by mohli v tom sehrát svoji roli. Za třetí, Samozřejmě pořád ještě zde jsou bariéry pro volný pohyb eh, osob, zboží, kapitálu, služeb. I mm, často komise říká, že to je 350 miliard euro, o které přicházíme. Tak to. Ano, směrnice o službách i tady musím připomenout, eh, že již je tedy platná, ale teď je otázka, jak se aplikuje v praxi. Služby představují 70 mm, průměrného HDP členských států, tudíž to stojí za to to udělat pořádně. A v některých státech jsou problémy, ale některé státy vyvinuly obrovské úsilí v posledních měsících, ale nestačí to. Takže my spolu s Eurochamber eh, eh, 31. ledna eh, budeme k tomu konat akci. A mm, jednotný trh zboží, zde byl učiněn pokrok, ano, a někteří z vašich poslanců dnes odpoledne e, řekli, že pořád ještě před námi stojí velká cesta. Je to řada malých, drobných věcí, ale v kumulaci spolu, e, dohromady všechny tyto malé problémy jsou reálnou překážkou na vnitřním trhu. A také, jak usnadnit e, i mm, práci malých středních podniků. My zde máme mm, Eh, eh, my zde jsme říkali, ano, belgické předsednictví by se mělo snažit vytvořit specifický nástroj pro malé střední podniky. A teď blížím se postupně k závěru. Je třeba i podpořit inovace na mezinárodní úrovni. Já nebudu eh, tady eh, eh, se detailně zmiňovat o evropském patentu. Já podporuji belgickou vládu v tomto. Ano, je třeba to dovést ke zdárnému konci, do konce roku, protože všem jsou jasné výhody tohoto evropského patentu. Ono to nebude perfektní, ale aspoň to bude důležitý krok do budoucna. Již jsme slyšeli mnoho důležitého o digitálním eh, jednotném trhu, to také podporujeme. To je i důležité, mm, mm, je to důležitá součást průmyslové politiky v EU. Netýká se to pouze hardwareu, ale především se to týká softwaru. To eh, eh, musí být doprovázeno tou koncepcí digitální inkluze. A za šesté, ano, sociální dimenze jednotného trhu. A zde děkuji Mariu Montimu, protože v jeho zprávě, eh, ve své zprávě se snaží eh, propojit všechny partnery a myslím si, možná mm, že určitě ještě budou další příležitosti o tom jednat. Potom směrnice o vysílání pracovníků. Tady jde o to, jak lépe informovat lidi, jak lépe toto aplikovat. Já myslím, že tady eh, mm, vůbec není třeba přeskoumávat, revidovat podmínky pracovníků mm, pro účely vysílání mm, v této směrnici. To není vůbec nutné. A mm, ještě k té sociální kapitole. Někteří již zapomněli na to, že od Lisabonské smlouvy, tak charta, listina základních práv je závazným dokumentem a tam je všechno, e, co e, se týká stávek. Já nejsem pro stávky, ale my se vždycky snažíme samozřejmě se jim vyhnout. A poslední věc, E, to je ta mezinárodní dimenze jednotného trhu. To je důležitý bod. Jednotný trh hrál svoji roli během krize. E, díky němu jsme se vyhnuli protekcionismu a za to děkujeme. Ale jednotný trh také nabízí obrovskou platformu pro outsidery, když vstupují na jednotný trh ne, že bychom se měli vyhýbat těm vstupům z, z vnějšku, ale my bychom měli mm, nastavit ten trh tak, aby to byly stejné podmínky pro všechny, pokud je třeba bezpečnost výrobků či na pracovišti a podobně. To musí být stejné pro všechny. Říkám, ano, jsme pro, jsme ochotní o tom diskutovat, ale mm, mm, je třeba aby všechno toto bylo řádně aplikováno. Děkuji. Děkuji, pane Debuku. A e, my jsme slyšeli zde hlas spotřebitelů i podnikatelů a vidíme, že e, je zde velká schoda a e, že je třeba tedy zapojit všechny tyto osobě subjekty do procesu. Nemáme moc času, ale pokud třeba někdo eh, má potřebu se vyjádřit jednu minutu krátce, třeba kolegové tedy zde z Evropského parlamentu, někdo cítí naléhavou potřebu? Ne? Pokud ne, tak paní Gražina Rokica, což je asociace polských spotřebitelů, ta předložila otázku, kterou já předám paní Gojens a Evropské komisi a oni eh, postoupí jí písemnou odpověď. Děkuji a nyní eh, požádám pana Malkola Harmbra, který je předsedou eh, výboru IMCO, aby uzavřel jednání. Uh, uh, Děkuji mnohokrát, Kristiane. Dámy a pánové, já bych Především vám všem chtěl poděkovat za účast. A těm, kteří tady s námi zůstali až do konce, vím, že ten program byl velmi náročný. Podle našich součtů, ve chvíli, kdy tady bylo lidí nejvíce, tak jich zde bylo 600. A to je, myslím, velmi pouzbudivé. Ukazuje to, že máte od takovéto fora zájem a že bude potřeba, abychom ten zájem udrželi. Já vím, že tady stále ještě máme pana polského ministra a říkám si, že třeba já vás pořádně nevidím, protože jste jaksi mimo mé zorné pole, ale pokud chcete, tak eh, jenom velmi rychle, protože už moc času nemáme, se podělil o pár svých myšlenek. Třeba o to, jak by mělo vypadat fórum za rok. Thank you, President. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, pane profesore, dámy a pánové. Především bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu, Evropské komisi a belgickému předsednictví za to, že zorganizovali poprvé v Bruselu toto fórum pro jednotný trh. Dokončení jednotného trhu je důležitou součástí Evropské strategie 2020. Hovořilo se o něm ve zprávě pana profesora Montyho a následně bylo zapojeno do sdělení komise směrem k aktu o jednotném trhu, které vyšlo minulý týden a jsem velice rád, že tato iniciativa vzešla v Evropském z Evropského parlamentu a že se jí podařilo získat takovou podporu. Má pocit, že dnes jsme hovořili o klíčových otázkách, které zajímají hlavní aktéry. Je potřeba, abychom zlepšili řízení jednotného trhu a abychom měli ambicioznější cíle. To si myslím, že byly takové hlavní body, které tady dnes zazněly. Evropský parlament chtěl, aby toto forum probíhalo každý rok a to v členském státě, který zrovna předsedá radě. Dnešní schůze ukázala, že jednotný trh, jeho úkoly a příležitosti stojí za diskusi a chtěl bych vás pozvat na další fórum, které proběhne v Polsku na podzim roku 2011 během prvního polského předsednictví Rady Evropské unie. Naším cílem je, aby se sešli občané se zástupci organizací spotřebitelů, podnikové sféry a státní zprávy, aby takto vznikla platforma pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů. Budeme se zabývat lepší informovaností občanů o jejich právech na jednotném trhu. Během tohoto roku proběhne v oblasti jednotného trhu řada důležitých iniciativ. které se budou zabývat těmi hlavními otázkami, které zajímají občany. A myslím si tedy, že tím vznikne dobrý základ pro naše diskuse příští rok v Polsku. Doufám, že spolu s Evropským parlamentem a Evropskou komisí se nám v Polsku podaří zorganizovat produktivní schůzku. na které se začneme připravovat na 20. výročí jednotného trhu v roce 2012. Takže doufám, že se všichni uvidíme na druhém fóru za rok v Polsku. Děkuji, pane předsedo. Uh, uh, Děkuji mnohokrát, pane ministře, za to, že jste tady s námi byl. Děkuji za vystoupení a myslím si, že tímto skončíme na velmi pozitivní notě. Ale předtím, než skončíme, tak bych chtěl poděkovat těm, kteří tady sedí se mnou za podiem. Děkuji také spolumoderátorům a děkuji jim také za jejich práci na jejich zprávách, konkrétně panu Grechovi, paní Tun a panu Busojovi. Jak tady vidíte, je to opravdu kolektivní práce. Řada z členů našeho týmu už opustila tuto místnost, ale někteří tady stále ještě jsou. A myslím si, že v celé této práci jsme všichni zažívali konstruktivního ducha a domluvili jsme se na jasném směru, kterým by se měl ubírat jednotný trh, tak aby sloužil spotřebitelům, podnikům i občanům a to v oblasti mobility, uznávání kvalifikací a pochopitelně i v oblasti podnikání a inovace. Myslím, že to je dosažitelné, ale jak říkal pan profesor Monty, zatím se nám to zatím ještě úplně nepodařilo, ale já si myslím, že je dobré, že jsme se alespoň zavázali k tomu, že proběhnou určitá opatření v rámci jasných harmonogramů a že k tomu se členské státy zavázaly. A konec konců tady se vracím zpátky k diskusi o implementaci, kde paní Gebhardt řekla, že je lepší mít harmonogram, který lidé plní, než mít nějaký ambiciozní harmonogram, který neplní 50%. A to si myslím, že je důležitý bod, který je potřeba vzít v úvahu. Potřebujeme mít cíle, které jsou náročné, ale zároveň realistické. Já bych chtěl, abychom se soustředili na to, abychom získali takovéto závazky členských států, že udělají to, na čem jsme se dohodli, než abychom vytvářeli nějaké ambiciozní cíle, které potom nikdo neprovede. Poděkoval jsem všem kolegům politikům, děkuji také uh, sekretariátu Joeovi a Danovi a Máme tady také silný tým Evropské komise, mezi nimi je paní Deli, pan Pronto a jejich týmy. Ti pracovali intenzivně na aktu jednotném trhu. Pracovali s námi i na organizaci tohoto fóra. Budou s námi spolupracovat dále a jsme tomu rádi. Děkujeme. Děkuji také radě. Máme tady řadu zástupců rady z ministerstev, členského státu, který teď předsedá a převezme předsednictví příští. Máme k dispozici širokou dokumentaci, objevila se nová populární verze tohoto aktu. Navíc máme zpravodaj, pokud je chcete pravidelně dostávat, tak eh, tady máte odkaz. Můžete nám poslat otázky e-mailem zase na zadní stránce máte e-mailovou adresu a pokud nás stále ještě sledujete na internetu, tak i vám děkujeme za pozornost. Ať už nás sledujete tady v Bruselu anebo jinde, tak vám všem přeji příjemný večer.